Ladies and gentlemen, please. Thank you all. Dámy a pánové, prosím o ticho. Rádi bychom pokračovali. Máme před sebou bod 26. Výměna názorů s místo předsedkyní Vivian Redingovou, kterou velmi srdečně vítám. Téma priority na poli událostí justice. Budeme chtít velmi dobře využít čas, který máme k dispozici. Rozpravu máme naplánovanou od teď do 3 do 17 hodin, to znamená do 5 hodin. Paní Redingová zahájí svou prezentací svých názorů na ochranu finančních zájmů Evropské unie, což je návrh, který podala komise. Ochrana údajů, cestovní mapa k justiční spolupráci a po této prezentaci ještě proběhne debata a potom ještě jedno kolo dotazů, pak, když to bude zapotřebí, a potom ještě jedno kolo dotazů na další témata. Takže máme před sebou debatu, která jistě pokryje celou škálu otázek, s nimiž se potýkáme. Znovu tady vítám a předávám slovo místo předsedkyni Vivian Redding. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové. Minulý týden parlament schválil usnesení o podpoře obětí trestných činů. Znovu vám děkuji za práci, kterou jste odvedli na tomto právním dokumentu. Díky angažované práci zpravodajů a stínových zpravodajů se podaří dosáhnout úspěchu v této oblasti. Předseda mě uvedl, jakože budu hovořit o směrnici o ochraně finančních zájmů Evropské unie. A e, také o veřejném zastupitelství. Já zahájím e, nejnovějšími úspěchy v poli e, proti, e, boje proti zločinnosti. Komise schválila návrh směrnice která bude chtít eh, vybavit Unii prostředky boje eh, proti eh, útokům na prostředky Evropské unie. Ochrana těchto finančních prostředků je naší vysokou prioritou, zvláště v současné době ekonomických obtíží a v době, kdy vy sami vyjednáváte další víceletý finanční rámec. Rozsah nezákonných činností, které vedou ke ztrátám v našem rozpočtu, je až šokující. Pachatelé úmyslně poskytují chybné informace a získávají tak eh, finance eh, z Evropské eh, unie v mnoha, v mnoha odvětvích, zvláště v zemědělství a dalších. V roce 2010 členské státy uváděly případy podvodu celkem 600 milionů euro ale to je pouze to, co máme vykázáno a uvedeno. My předpokládáme, že to skutečné číslo je mnohem vyšší. Na každý pád nemůžeme tolerovat ani ztrátu ani jednoho eura daňových poplatníků, tak nechceme, aby končilo v kapsách eh, pachatelů. K tomu by náš rozpočet sloužit neměl. Jednou z výzev, před kterou stojíme, je to, že evropské peníze nejsou chráněny stejnou měrou v celé Evropské unii. Pravidla trestního práva v členských státech pro boj eh, proti přestupkům proti evropskému rozpočtu eh, se liší eh, Tresty za stejný trestný čin se liší od pouhé pokuty až po dlouhý nepodmíněný trest, až po trest vůbec žádný, podle toho, kde se v Evropské unii nalézáte. A to samozřejmě je skutečnou motivací pro podvodníky, aby využívali evropské hranice eh, pro své výhody. To není udržitelné Nemůžeme mít společné peníze k investicím do infrastruktury, zaměstnanost, eh, farmáře a podpoře výzkumu a, za, a zároveň 27 rozlišných eh, přístupů, když eh, se páchají podvody proti těmto penězem, penězům. Vyplývá z toho jednoduchá logika. Máme-li federální rozpočet, na němž se podílí 27 členských států, tak také potřebujeme federální zákon, který tento rozpočet ochrání. Pakliže my tohoto eh, v Evropské unii nedosáhneme, nikdo to za nás neudělá. A to je eh, zcela něco odlišného eh, než stíhání běžné trestné činnosti na vnitrostátní úrovni. Návrh směrnice na ochranu evropských finančních zájmů tedy činí důležitý krok, aby tuto propast přemostil. E, jde o harmonizování právní rámec na trestní stíhání e, na stíhání trestných činů, e, které jdou proti evropskému rozpočtu, se zde vytváří tak, aby pachatele už nemohli využívat dnešních rozdílů mezi právními systémy, nebudou už se mít kam schovat. Dovolte, abych teď byla trochu konkrétnější a zmínila hlavní výhody našeho návrhu. Za prvé, poskytne společné definice trestných činů proti evropskému eh, rozpočtu. Eh, podvody, eh, činy podobné podvodům, zneužívání veřejných peněz, korupce, praní peněz v návaznosti na podvody trestné činy proti DPH a tak dále. Za druhé, členské státy budou mít za povinnost eh, zavést poprvé minimální eh, nepodmíněné tresty 6 měsíců až po maximum 5 let po nej, pro nejzávažnější trestné činy proti finančním zájmům eh, Evropské unie a nebo 100 tisíc euro 30 tisíc euro, eh, co se týče korupce a praní peněz. Za třetí členské státy budou muset představit určitá pomocná eh, pravidla, co se týče eh, promlčení trestního stíhání, to znamená období, po kterém již nemůžete zahájit trestní stíhání. Dnes jsou tyto promlčecí doby často příliš krátké a zabraňují tak donucovacím orgánům v dostatečně účinné práci. A za čtvrté, návrh usnadní eh, zpětné vymáhání eh, těchto prostředků a propojuje tak tento návrh se směrnicí o konfiskaci, která se právě dojednává. Takže zde schvalujeme politiku nulové tolerance podvodů eh, proti evropskému rozpočtu. To vše asi zní naprosto logicky, ale pane předsedo, dovolte mi, abych sdělila vašemu výboru, že přesto potřebuji vaši pomoc. A to proto, že je tady eh, určitá neochota zavést takovouto ochranu ve všech členských eh, státech. A ta debata nebude jednoduchá, jenže je zcela nezbytná. Proto počítám s vaší pomocí. Ten druhý eh, aspekt, jak si vzpomenete z projevu eh, předsedy o stavu Unie, tam oznámil záměr komise brzy přijít s návrhem zavést eh, Evropský úřad prokurátora. Máme máme signály, že eh, existují podvody namířené proti evropským penězům a, a že často státní zastupitelství je považují za trestné činy, eh, kterým přiřazují pouze nízkou prioritu. Tomu je třeba se věnovat, je třeba to řešit. Z toho důvodu mý spolupracovníci v současné době připravují iniciativu k zavedení Evropského úřadu prokurátora na základě 86 smlouvy. E, takový úřad by dostal pravomoci zahajovat trestní stíhání ve všech členských státech a zajistí tak to, že e, budou pachatelé předvedeni před soud. Takže se nejedná o něco, jak si někteří představovali o úřad nějakého obecného prokurátora. Tento eh, úřad prokurátora bude mít za úkol pouze koordinovat práci v členských státech, která se bude týkat zneužívání evropského rozpočtu. My jsme teprve tuto práci zahájili a proto vám nyní nemohu říci nijak podrobně, jak by takový úřad prokurátora vypadal, ale jak je naznačeno ve smlouvě, kompetence tohoto úřadu bude zaměřena na podvody proti evropským penězům. My eh, se zabýváme všechny aspekt, všemi aspekty takového orgánu a zapojíme Evropský parlament eh, včas do příprav tohoto právního dokumentu. Teď vám pouze řeknu, že jsem se setkala i se e, státními zástupci v členských státech a se zástupci e, Eurojustu a a e, s orgánem OLAF. OLAF patří k těm orgánům, které si vyžádali zřízení takového úřadu a já už jsem během slyšení oznámila, že tento Evropský eh, úřad prokurátora bude vlastně dalším vývojovým krokem v Eurojustu. Takže, dámy a pánové, tato práce již byla zahájena a já vás budu informovat o tom, co se právě děje. Teď eh, dovolte, abych se věnovala procesním právům. V roce 2009 jsme si stanovili ambiciózní plán k zajištění, že Evropská unie je míst, kde jsou zajištěna práva podezřelých i obětí. My potřebujeme celoevropská pravidla k zajištění toho, že evropský prostor eh, spravedlnosti je založen na vzájemném uznávání a že, je to, a že toto správně funguje, protože spravedlivá minimální pravidla soudního stíhání, posilují justiční systém a díky vaší spolupráci a spolupráci rady už jsou dvě opatření z této cestovní mapy schválena. Je to právo na překlady a tlumočení v trestním řízení a také právo na informace. V červnu loňského roku jsem prezentovala třetí opatření této cestovní mapy a to je právo na přístup k právní pomoci, to je pro mě uhelným kamenem procesních práv v této cestovní mapě a je správné, že postupujeme ambiciozně. Našim občanům se musí dostat e, dostatečných pojistek, které budou chránit jejich základní práva v situacích, kdy jsou obviněni anebo jsou podezřelí z trestné činnosti. Děkuji vám za vaše orientační hlasování z 12. července eh, na téma zprávy paní Antonesku. Mě to uklidnilo a ujistilo, protože to bylo ambiciozní. Jako hlas evropských občanů jste prokázali, že si musíme stanovit vysoké minimální normy k zajištění a v některých případech i posílení toho, návrhu, s kterým přišla komise. Především vám děkuji za to, že jste zdůraznili nesmírně důležitou zásadu důvěrnosti. Důvěrnost je třeba zajistit, když podezřelý komunikuje se svým právním zástupcem a možnosti se od tohoto práva odchýlit musí být minimální. Především eh, práva na právní zástup, když se vydává evropský zatýkací rozkaz a je také možnost mít eh, zaveden, zavedené opravné, opravní prostředky v případě eh, nedodržení těchto práv. Děkuji paní Antonesku za práci na tomto dokumentu. První týden tohoto trialogu probíhal velice eh, konstruktivně. Kyperské předsednictví eh, doufá, že během svého funkčního období dosáhne obdoby. Tento cíl plně podporuji a mé služby samozřejmě budou plně pracovat ve spolupráci s parlamentem a předsednictvím na dosažení těchto cílů. We should know that that... Ovšem samozřejmě si musíme být vědomi i toho, že jednání budou obtížná a že pravděpodobně budeme potřebovat určitou pružnost, tak abychom dosáhli správné rovnováhy mezi právy podezřelých na jedné straně a potřebami řádného šetření, vyšetřování na straně druhé. Právě proto musíme trvat na tom, aby řešení, na kterých se domluvíme, respektovala a zároveň posilovala a uplatňovala základní práva. Konečný text, ať už vypadá jakoliv, musí představovat dostatečné záruky pro spravedlivý proces v souladu s chartou základních práv i s Evropskou úmluvou o lidských právech. Čili co musíme udělat na tomto poli? Když jsme diskutovali o tématu obětí, a zde bych velice ráda poděkovala za ten úžasný způsob naší vzájemné spolupráce, výbor FAM, výbor LIBE, kteří na tomto poli spolupracovali. To je opravdu úžasný příklad toho, jak takový společný podnik, společné úsilí může být úspěšné. Hovořili jsme samozřejmě o zranitelných osobách, hovořili jsme o podezřelých um, z kategorie dětí. Samozřejmě to vše spadá do kategorie zranitelných obviněných. A zároveň jsme se, se zmínili o dalších ochranných um, možnostech kromě těch, které jsme měli v tom předchozím opatření, to znamená právo na spravedlivý proces. Evropská komise v současné době provádí studii v tomto ohledu, která podle mého názoru je potřebná, než dospějeme k analýze dopadu této problematiky. Podíváme se rovněž i na prezumci neviny možná bychom to představili do určité iniciativy v oblasti procesních práv, které by Evropská komise mohla připravit v tomto ohledu. Už jsme hodně udělali, pokračujeme v tomto úsilí a počítáme s tím, že předložíme nové návrhy. Vážený pane předsedo, Nyní dovolte, aby se zmínila o tématu, kterému váš výbor věnoval neustálou vysokou pozornost. Zrovna včera jste diskutovali na vaší schůzce o ochraně dat. To je reforma, kterou jsem předložila v lednu, jak víte, a víte, že mi to nesmírně leží na srdci. Já jsem skutečně šťastnou komisařkou protože máme nesmírně šikovné zpravodaje, kteří se zhostili tohoto tématu, pan Albrecht a pan Drucas. Oba dva úžasně spolupracují inkluzivním způsobem. Zároveň vedou rozsáhlé konsultační procesy, mají ambiciozní kalendář, časové lhůty, které si stanovíme, my musíme být ambiciozní v tomto ohledu, protože naším cílem je dopracovat dohodu v roce 2013 do, na, na, to znamená do um, ukončení irského předsednictví. To je nesmírně ambiciozní, ovšem spoluspravodajové Evropského parlamentu hmm, si myslím, že díky jejich úsilí to není nemožný cíl. Přečetla jsem si s velikým potěšením společný pracovní dokument, který připravili spolu zpravodajové před letní přestávkou a souhlasím s její hodnocením ohledně toho, že oba tyto dva návrhy by měly být analyzovány společně. Je to takzvaný přístup balíčku, ten je podle mě zásadní. Zároveň jsem se podívala na oblasti, které označili spoluzpravodajové za oblasti vyžadující další vysvětlení, další objasnění. Uh, to trochu další analýzu a já s nimi souhlasím v tomto ohledu. Ráda bych vás informovala o tom, že zde máme i závěry neformální rady z července. Pane předsedo, vy jste se zúčastnil této neformální rady a ta se věnovala rovněž některým aspektům této oblasti administrativní zátěž delegované akty, akty v převesené právomoci, implementační akty, dále je to požadavky propojení mezi soukromým a veřejným sektorem. Já si myslím, že ve všech těchto oblastech se nám povedlo dosáhnout pokroku. Důležité je, že členské státy souhlasí s tou zásadou, aby se pravidla aplikovala jak na soukromý, tak i na veřejný sektor. Samozřejmě, že jsou zde určité, určité specifické charakteristiky veřejného sektoru. Právě proto já jsem navrhovala směrnici v tomto ohledu, která by měla poskytnout um, určitou pružnost veřejnému sektoru. Toto všechno ještě ovšem musíme rozpracovat, diskuze mm, ohledně snižování administrativní zátěže a podívat se rovněž na aktiv převesené pravomoci. To jsou věci, které ještě pokračují, já jsem nesmírně otevřená Eh, této diskuse a mm, jsem přesvědčena o tom, že nalezneme správná řešení. Tak abychom na jedné straně měli vysoký stupeň ochrany pro jednotlivce, dále pokročili v dokončení společného trhu a zároveň podpořili růst. Ještě jedna záležitost ohledně otázky, proč jsme si zvolili právě směrnici jakožto nejvhodnější nástroj. I pokud bychom uznali, že členské státy by v této oblasti měly mít určitou pružnost, pokud jde o směrnici, která pokrývá oblast bezpečnosti, zároveň ale musíme přijít s jasnými záchrannými mm, opatřeními, pravidla i práva, která se aplikujeme na obou stranách, musí být stejná. Pokud ovšem ale hovoříme o rámcovém rozhodnutí, a to je nástroj, který máme v dnešní době k dispozici, podle mého názoru ve srovnání s tímto rozhodnutím směrnice představuje značný krok před nejenom proto, že pokrývá přeshraniční spolupráci, ale zároveň i zpracování na národní úrovni mezi kompetentními úřady na národní úrovni, což vyžaduje i spolupráci Evropského parlamentu. Evropský parlament již se například zapojil v této oblasti do eh, těchto aktivit v rámci eh, toho rámcového rozhodnutí. Pan zpravodaj, pan Drucás i ostatní ehm, členové vašeho výboru požadovali, aby tyto oblasti byly ještě dále objasněny. Já s tím souhlasím, ovšem hlavním cílem je, aby Ehm, to byl, aby mm, to, byl, aby to byla pravidla, která jsou skutečně vyvážená, která jsou efektivní a která budou představovat zásadní ochranu dat, osobních dat. 9. a 10. října na meziparlamentním jednání budou probíhat další rozpravy i za účasti národních parlamentů. A já osobně si myslím, že je důležité, abychom naslouchali hlasu národních parlamentů v tomto ohledu. A ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu za organizaci tohoto společného setkání. Pracovní dokument, jakože návrh zpráv pana Albrechta a pana Drutase, budou velice důležitými milníky v tomto procesu zahájení reformy a Evropská komise poskytne vš- veškerou potřebnou pomoc jak předsednictví, tak i vašemu eh, vaší práci v Evropském parlamentu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkujeme, paní komisařko, děkujeme, paní místo předsedkyně komise, paní Redingová. Děkujeme za opravdu detailní prezentaci těch hlavních prvků vašeho pracovního programu priorit v oblasti spravedlnosti. Především jsme zde zaznamenali tři oblasti. Je to jednak ochrana finančních zájmů Evropské unie, na základě nové legislativy, která se připravuje druhá důležitá záležitost. To, byla, to byl balíček o justiční spolupráci, procesní práva a třetí ochrana dat. Ano, to je i pro nás nesmírně důležité. Toto téma je něčím, čemu jsme v našich výborech věnovali opravdu často pozornost, i, eh, jak, i v podstatě včera odpoledne jsme zde měli oba dva zpravodaje, i zpravodaje pro nařízení, zpravodaje pro směrnici. A my, pokud Eh, jde o další postup, rád bych navrhl následující věc, aby první kolo otázek se věnovalo té první oblasti, to znamená regulovat finanční eh, zájmy eh, tím prostředky trestně právní legislativy. To bude první kolo, druhá záležitost, druhé kolo by se věnovalo procesním právům a třetí kolo otázek ochraně dat. Tím pádem bychom oddělili všechna tato témata, samostatně se jim věnovali a i pro paní Redingovou bude jednodušší reagovat konkrétněji na každý dotaz z dané oblasti, odpovědět na konkrétní dotaz z daného mm, okruhu. Eh, já bych využil této příležitosti, protože v podstatě Paní komisařka to řekla velice jasně, oslovila velice jasně, pokud jde o spolupráci, spolupráci na tomto poli. Já samozřejmě udělám vše proto, aby výbor Libe, který mám tu čest vést, udělal vše, co je v našich silách pro zajištění kvalitní spolupráce mezi Evropským parlamentem, aby podpořil institucionální, mezi, mm, institucionální dialog, národní parlamenty, jak víme, eh, se mm, budou podílet na našich meziparlamentních eh, schůzkách v první polovině října zde v Bruselu budou probíhat právě tyto schůzky, které budou věnovat pozornost ochraně dat. Návrh směrnice pro boj proti podvodům proti evropským finančním nástrojům na základě trestně právních postupů. Zde dovolte, abych se zmínil já o jedné záležitosti. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že musíme hmatatelným způsobem pokročit v této oblasti. Druhá věc. Je mi líto, Jelikož finanční mm, měnové problémy, tato krize, která poslední čtyři roky eh, trápí Evropskou unii, ekonomická finanční krize, způsobila to, že v podstatě tyto ambice v oblasti, v, právě, právě v této oblasti mm, byly trošku zastíněny a mm, možná až příliš politické eh, sféře, v politické rozprávě i zde na půdě Evropského parlamentu. Všem to jsou oblasti, které jsou propojené. Hospodářská krize poukázala na potřebu pokroku, europeizace, kapacity, reakce, společné reakce, nalezení nástrojů, instrumentů, pomůcek, politické vůle, reagovat společně proti všem formám rizik, hrozeb finančního, ekonomického, politického charakteru. To znamená, že potřebujeme mít určitý horizont, něco dosažitelného, abychom uplatnili článek, potenciál článku 86, tak abychom dali do pohybu, řekněme, určitou embryonální formu evropského úřadu, pro, uh, úřadu evropského prokurátora. Nejenom kvůli finančním problémům, ale i trestním záležitostem, které jsou zakotveny v článku 83, mm, to znamená praní špinavých peněz, zneužívání dětí, kyberkriminalita, eh, kyberpornografie, mm, všechny tyto aspekty, všechny tyto body, které jsou explicitně zmíněny v rámci této trestně právní legislativy, kterou Evropský parlament, na které se Evropský parlament podílí, toto jsou obrovské výzvy pro nás, pro Evropský parlament. Ptám se proto, proč směrnice, která se týká právního základu článku 325, proč prostě nevyužijeme Ehm, právní základ článku 83 jednoduchým způsobem, tak aby korupce, podvody, ehm, právní špinavých peněz, to vše, co představuje obrovskou výzvu politické dimenze, finanční zájmu Evropské unie, prostě, aby to bylo téma, kterému se mohou věnovat ehm, aktivní orgány Evropské unie na tomto poli, jako například Evropský parlament. mohlo by se to stát určitou laboratoří přípravy trestně právní legislativy Evropské unie. Toto je mé východisko, to je takový mm, první příspěvek k této diskuzi. Já rád bych poprosil ostatní kolegy, kolegyně, kteří by se chtěli věnovat této tematice, to znamená veřejný prokurátor a zároveň směrnice, která by se měla zabývat bojem proti hrozbám bojem s rozbami proti finančním zájmu Evropské unie. To bude první kola. Poté se budeme věnovat dalším tématům. První zvedla ruku paní Latfordová. A poté to bude série otázek, odpovědí. Paní komisařka bude reagovat. Paní Latfordová, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala místo předsedkyně Redingové za nesmírně užitečnou příležitost prodiskutovat si mm, podrobně tato témata. Ano, ten návrh opatření mm, boje proti podvodům, proti evropskému, které jsou páchány na evropském rozpočtu. Samozřejmě, že potřebujeme jasné kroky v této oblasti. Ehm, například my europoslanci musíme neustále bojovat proti kritice, co děláte v boji proti podvodům a tak dále. Daňoví poplatníci neustále mm, jsou tam, jak víme, problémy na této straně, podvody a tak dále. Čili je pro nás obrovským, to je pro nás nesmírně důležité věnovat pozornost této problematice. Ten návrh minimálních sankcí mm, před rokem to bylo 20. září 2011, zrovna jsem si na to vzpomněla, Evropská komise tenkrát měla tým spravedlnosti a justice, který připravil takové sdělení ohledně evropského, evropské trestně právní legislativy. My jsme v podstatě to přetavili v takové eh, usnesení v letošním roce a já bych to citovala. Samozřejmě tom, že tato opatření hrají velice důležitou roli jako doplňkový eh, prostředek národních systémů. Jasné, že trestně právní právo znamená mm, konkrétní, představuje konkrétní hodnoty dané společnosti. Lisabonská smlouva akceptuje tuto různorodost národního charakteru. A já, nebo my v tom našem usnesení u zprávy pana De Jonga z Dubna jsme zdůraznili právě ty návrhy eh, těchto uh, ustanovení EU, která musí respektovat subsidiaritu i proporcionalitu. Tradičně v oblasti sankcí my jsme tam měli minima, maxima. Ovšem váš návrh odstranit jakékoliv eh, v podstatě možnosti nějakého manévrování u um, těchto sankcí. To znamená, že v podstatě soudce bude muset, promiňte, zde probíhá strašně moc hluku, já, to znamená, že soudce by v podstatě musel odsoudit někoho, řekněme, alespoň na 6 měsíců do vězení by ho musel poslat. Já Hmm, to je v konfliktu, paní Redingová, s požadavky na proporcionalitu, na určitou určit, mm, tou rovnováhu mm, na základě Evropské úst, konvence i charty, podí, můžeme se podívat na rozsudky lucemburského či štrasburského práva, mm, na ustanovení evropské legislativy. Myslím, že že to dokonce porušuje i základy subsidiarity a různorodosti, jak jsem citovala eh, z Evropské, eh, z sdělení Evropské komise z loňského roku. Neznám ostatní právní systémy v jiných zemích, ovšem u nás ta justiční eh, diskrese to v podstatě je základní právo justice. Nechci, aby to bylo jako Spojený stát, kde soudce prostě musí odsoudit někoho bez ohledu na to, že je to disproporční na 25 let Eh, do vězení, dokonce na doživotí bez možnosti eh, dostat se z vězení dříve. Protože prostě ta legislativa je taková, prostě má svázané ruce. Paní Redingová, to prostě by mohl být precedens. Další opatření by mohla směřovat stejným směrem, jít stejným směrem. Já si myslím, že to je špatná cesta. Maxima, minima. To bychom zde měli mít dispozici tak jako vždycky, tak, aby prostě soudce měl určitou diskresi, měl určitou možnost si pole, protože jinak to základní způsob, jak to zásadním způsobem podkopá svobodu národních systémů. Děkujeme. kdo další si přeje eh, vznést otázku, která se týká ochrany finančních zájmů. To je náš první bod debaty. Finanční zájmy a jejich ochrana. Já jsem vás slyšela, že jste také umožnil hovořit o úřadu prokurátora. Ano, samozřejmě to je další návazný vývoj celé té myšlenky. Takže paní eh, Cipel, chcete slovo? Dobře, a potom paní Argentíny. Debata bude mít tři kola, tak aby se paní Redingová mohla v odpovědích soustředit na každou kapitolu, kterou zde postupně prošla. První kolo otázek a odpovědí se bude týkat finančních zájmů a prokurátora, posléze procesních práv a potom další. Takže nejprve má slovo paní Cipl. Frau Zippel. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát, vím, že nemáme mnoho času ale chci podotknout, že bych eh, také ráda položila otázku k těm dalším dvěma bodům. K finančním zájmům budu velmi stručná. Problém spočívá, pravděpodobně nespočívá na evropské úrovni. To by bylo možné vyjadřit, be, vyřešit bez směrnice. Ten problém je pravděpodobně někde v členských státech. A proto si kladu otázku, a to je v podstatě má otázka, Eh, na adresu paní komisařky. Jak efektivně muž, efektivní může být uplatňování směrnice, když se jedná právě o zneužívání peněz členských států, státech a právě členské státy jsou těmi, kdo mají směrnici transponovat a uplatňovat. Tedy je sice hezké, když budeme mít odpovídající směrnici, ale jak efektivní to může být a co můžeme učinit pro to, aby efektivní naše snahy byly. Děkuji, pane předsedo. Když jsem vyslechla návrhy na zřízení úřadu Evropského prokurátora, tak mám eh, určité otázky. My tedy postupujeme směrem justiční spolupráce a eh, úřad Evropského prokurátora k tomu patří, ale vynecháváme tedy závažnou otázku a to je jasná politika právní pomoci. Máme-li Eh, úřad prokurátora, je třeba také zajistit, aby lidé, kteří budou stíháni, se mohli hájit, mohou potřebovat právní pomoc. A my jsme postoupili daleko eh, ve vyjednávání přístupu k právní pomoci, ale vidíme, že některé členské státy maj, poskytují právní pomoc, některé ne. Pakliže nemáte právní pomoc, potom přístup k právní eh, mm, poradě vlastně není skutečná. Jestli včera jsme hlasovali o Eh, Dublinu a směrnici o žadatelích o azyl. V těchto textech se také hovoří o poskytnutí právních pomůcek nebo pomoci, ale pakliže taková právní pomoc není zavedena, jak chcete poskytnout právní konzultace eh, žadateli o azyl, když ani občané toho státu tuto možnost nemají. Máme iniciativy, o kterých jste hovořila, na ochranu zranitelných podezřelých. Mně není jasné, jestli vůbec vznikne nějaký návrh na toto téma, ale zase zranitelný podezřelý rozhodně potřebuje eh, právní pomoc. Evropský zatýkací rozkaz neumožňuje anebo nezavazuje poskytnout eh, právní pomoc v obou zemích, vysílací a přijímací země. To je právní pomoc. Já už jsem teď tento pojem vyřkla 15krát, ale myslím, že Máme-li dále spolupracovat na justiční spolupráci v Evropě, tak jednu věc musíme udělat nejdřív, než postoupíme ke všem ostatním věcem, a to je, musíme zajistit právní pomoc všem. A já jsem zaslechla, že to se do příštích voleb nepodaří. Nevím, jestli je to pouze šeptanda, nebo jestli je to pravda. A jestli je to pravda, jestli by to bylo možno změnit. Protože skutečně Máme-li eh, věřit v justiční spolupráci v Evropě, máme-li vysvětlit občanům, že se, jich, že se jim dostane ochrany proti třeba eh, rozkazu pro vyšetřování, který pochází z cizí, eh, z cizí země, tak takový občan musí mít přístup k právní pomoci. Takže to je moje prozba otázka. Jak toto vidíte ve světle potřeby poskytnout právní pomoc? Děkuji paní Makovej. Děkuji, pane předsedo. Ochrana finančních zájmů Evropské unie a boj s přeshraniční trestnou činností a terorismem vyžaduje rychlou a účinnou spolupráci v trestních věcech. Tady se dostávám k důvěře nezbytné pro spolupráci. Máme-li mít důvěru, musíme mít srovnatelné justiční systémy. Chci se tady zeptat. uvažujete o návrhu vyhodnocení justičních systémů, alespoň v trestní oblasti v členských státech a tam, kde jsou nějaké osvědčené postupy, že by bylo možné je aplikovat i v jiných členských státech, protože nebudeme-li mít porovnatelné systémy spravedlnosti a soudnictví, nevznikne důvěra a justiční spolupráce nebude moci být eh, rychlá a účinná a naše reakce na teroristy, na závažnou trestnou činnost nebude dostatečná. Děkuji, pa- paní Matěje. Děkuji, pane předsedo. To, co nám zde oznámila paní Redinková, to je opravdu radostné poselství oblasti finančních zájmů. My jsme se již dopoledne bavili o konfiskaci výnosů stresné činnosti a chci říct opravdu, zpráva paní Redingové je pozitivní, i to, co nám říkala o tom evropském prokurátorovi. O tom bych ráda věděla více. Je to důležité téma jak pro výbor, tak pro frakce, tak pro členské státy. Já sdílím názor pana předsedy, pokud komise nyní zvažuje vytvoření úřadu evropského prokurátora, proč se omezila na tak eh, úzkou oblast. Myslím si, že bychom tam potřebovali širší oblast činnosti. Hovořili jsme například o pedofily a o dalších strašných trestných činech. Pokud se eh, tedy zabýváme tímto tématem, respektive tedy komise, proč se nezaměřila na širší oblast činnosti? Ovšem chci říct, že vítám iniciativu komise, Parlament vytvořil výbor Krym právě proto, že mnoho členů našeho výboru, kteří jsou i dnes mezi námi, si vyslechli i názor ředitele Europolu a zástupce komise a Viděli jsme, že momentálně v době krize, kterou procházíme, máme velice plodnou půdu například pro mafii, která nalezá stále nové možnosti pro svou činnost a je čím dál tím obtížnější bojovat s organizovaným zločinem. Tedy vše, co v této oblasti učiníte, my rozhodně vítáme. Pan Borgecio, děkuji pane předsedo. Rád bych eh, eh, navázal na to, co řekla má předřečnice. Jako italský poslanec bych rád eh, dal najevo to jasným způsobem, že paní komisařka, které rozhodně děkuji za její jasná vyjádření o návrhu směrnice, se musí rovněž eh, soustředit na praní špinavých peněz a další témata. Vyzývám paní komisařku, aby s námi spolupracovala v rámci výboru Krym. Tam se věnujeme obdobným tématům a prosím ji, aby nám dala k dispozici veškeré dokumenty. Nyní k zapojení mafiózních organizací. Já v Itálii již po dlouhou dobu se angažuji v oblasti boji proti mafii. A co se týče podvodů, o tom se hovoří také již velmi dlouhou dobu, ale v podstatě se v mé zemi příliš mnoho nezměnilo. Vše, co máme z hlediska dokumentů, materiálů, to je velké množství toho, máme velké množství materiálu, ale nestačí to. A ještě krátce bych se vrátil k jednomu vysoce aktuálnímu tématu. Paní Redingová, vy a komise jistě víte, k čemu v současné době dochází ve Francii. To má přirozeně také dopady na veškerá, na, na veškerá francouzská velvyslanectví na celém světě. Myslím tímto, co bylo eh, zveřejněno v tom eh, satirickém tom týdenníku. Já se k tomu tady nechci vyjařovat, nechci to tady odsusovat, ale chci se zeptat, jak to vidíte v souvislosti s článkem 2 Lisabonské smlouvy, jak by se měl vykládat? A rád bych eh, taky něco slyšel o listině základních práv, o ochraně svobody, mínění. To podle mě ospravedlňuje i právo na satiru. Satira je prvkem evropské kultury, neoddělitelně k evropské kultuře patří. a je třeba ji chránit. Samozřejmě je možné, že někdo má pocit, že, toho, že je tím urážen, ale eh, měj tady jde o právo na satiru. Není možné, aby nějaký týdenník či nějaké médium bylo eh, jaksi odbouráno či cenzurováno hackery, že již není možné eh, se dostat na internetu na jeho stránky. Něco takového v roce 2012 je podle mě v Evropě práv nemyslitelné a neakceptovatelné. Děkuji. To, co říkáte, paní Redinková, zní velice dobře. Ochrana finančních zájmů EU. Jistě jsou tam deficity, hovořila jste o 600 milionech eur. To je jistě něco, co můžeme plně chápat a na druhou stranu jsem skeptická. Ne, že bych neměla stejný cíl, ale proto, protože Chci jasně vědět, jaký má být, jaká má být oblast působnosti. Je třeba ji velice přesně popsat, co, jak to chceme chápat, do jaké míry to má zacházet. Protože podvod začíná už u zcela v obyčejných jednoduchých věcech. Takže třeba to ještě zpřesnit a vyjádřit to jasnějším způsobem. Nevím, zda toto je správná cesta, ale nechám se ráda přesvědčit a mám tím na myslím toho evropského prokurátora, státního zástupce. Podle mě není možné, aby se řeklo, pro tuto oblast ho budeme mít a pro jiné oblasti ne. A navíc já se ptám, a co národní právo, proč pouze tato oblast, co si o tom myslí členské státy, jaký má být základní přístup k této funkci. Já osobně si nedokážu představit, že bychom v této omezené oblasti to mohli pouze takto odvinout a že bychom to mohli pouze takto zúžit. A e, samozřejmě je zde i otázka harmonizace v oblasti justice všeobecně. Máte pocit, že podniknete kroky směrem vpřed, když se budete orientovat s ohledem na členské státy, jsou ochotny jít tady, posunout se dopředu. To si myslím by bylo dobré, ale měli bychom v takovém případě patrně uvažovat o zcela jiném typu evropského prokurátora. Děkuji. Já jsem si všiml, že paní McIntyre chce také vstoupit do této debaty. Já jsem chtěla jenom upozornit na ten úřad evropského prokurátora. Zdá se mi, že tady eh, se pouštíme do eventuálního dublování práce, kterou už dělají členské státy. Konkrétně v tomto případě dublování eh, práce Eurojustu. A plně podporuji spolupráci a koordinaci úsilí členských států ale nerada bych eh, vytvářela nové evropské instituce, které jsou velmi nákladné a podle mě v nich nespočívá žádná skutečná přidaná hodnota. Dobře, eh, nyní má paní komisařka Redingová šanci odpovědět na první kolo otázek, potom se budeme věnovat dalšímu kolu otázek a potom ještě třetímu. Já tedy eh, se vyjádřím nejprve k úřadu evropského prokurátora a proč zřídit tento úřad v rámci tohoto velmi omezeného projektu, proč nerozšířit jeho pravomoci i na obecné přeshraniční trestné činy. V zásadě se jedná o problém smlouvy. Smlouva naprosto jasně a podle mého názoru i zcela správně omezuje naše možnosti jednat. A to je také návaznost na otázku paní Ludford. Proč vlastně smlouva v tomto směru nejde příliš daleko? Je to proto, že trestní spravedlnost je velice citlivou oblastí, která je eh, navázána na subsidiaritu a proto také jsem řekla, opakovala jsem a držím se toho, že je třeba postupovat velmi obezřetně v tom, co děláme ve směru k harmonizačnímu úsilí na poli trestní spravedlnosti. Prozatím podle smlouvy Můžeme jednat v otázkách týkajících se evropského rozpočtu víceletého finančního rámce, ale chceme-li postoupit ještě dále, potom bychom museli nejprve dosáhnout změny smlouvy. Je to logické, když e, se zamyslíme nad trestnou činností, která přesahuje hranice a pan předseda citoval řadu oblastí, kde platí také právní akty Evropské unie ve směru k přeshraniční trestné činnosti. Jenže abychom tento další krok mohli učinit, nejde to za platnosti stávající smlouvy. Já sama jsem pro takovou změnu smlouvy, jenže se domnívám, že prozatím bychom měli postupovat krok za krokem a činit výslovně pouze to, co nám prozatímní smlouva umožňuje a povoluje. Váš předseda položil otázku týkající se ochrany finančních zájmů Evropské unie a proč jsme jako právní základ si vybrali článek 325. Odpovím jednoduše, protože tento článek platí pro všechny členské státy. Zkuste si představit a dovodit také, proč zde zasahujeme. Nejde o útok na vnitrostátní rozpočty nebo o trestnou činnost páchanou proti jednotlivým státům. Toto je trestná činnost, která se páchá proti našim společným penězům. Eh, zkuste si představit, že bychom eh, nestíhali trestnou činnost páchanou v jednotlivých členských státech, která útočí na evropský rozpočet. Tak by to bylo, kdybychom použili jiný právní základ, protože ten by umožnil opt-out řady členských států, což by rozhodně nebyl optimální postup z naší strany, protože zase bychom vlastně docílili pouze legislativy sflikované, která by nevyužila všech možností. Článek 325 hovoří o opatřeních, která by, cituji, fungovala odstrašujícím způsobem. Konec citátu. Už toto znění, použité v kontextu závažných činů, včetně podvodu, naznačuje, že tohoto článku lze využít jako eh, právního základu pro opatření v oblasti trestního práva. Zamysleme se nad eh, vývojem smlouvy. Článek předchozí v této oblasti výslovně vyloučil opatření, která mají dopad na aplikaci vnitrostátního trestního práva. Ovšem to bylo před Lisabonskou smlouvou. Ten zmíněný článek v Lisabonské smlouvě již nevylučuje aplikovat vnitrostátní trestní právo. Naopak lze je použít a jak už jsem řekla ve své odpovědi vašemu předsedovi, je velmi důležité, aby tímto způsobem postupovaly všechny členské státy, protože trestné činy proti rozpočtu Evropské unie nelze vůbec srovnávat s jinými přeshraničními trestnými činy. Jedná se o interní útok proti Unii a proto je potřeba v celé Unii aplikovat eh, stejné právo. Další otázka, jakým způsobem převedou členské státy do vnitrostátního práva tuto směrnici? To je otázka, na kterou si musíme odpovědět v souvislosti s každou směrnicí. Otázka transpozice. Komise spolupracuje během období transpozice s členskými státy a je jasné, že komise jako strážkyně smlouvy zajistí, aby kdyby transpozice proběhla v rozporu se směrnicí, se obrátí na Evropský soudní dvůr. Pane předsedo, i když vy jste chtěl oddělit ty různé otázky, ta kola dotazů. Z těch položených dotazů vyplývá, že někdy je obtížné takto tematicky ohraničit ty otázky, protože jsou mezi nimi logická propojení. A paní Sargentini položila otázku právní pomoci. A proč jsme se ještě doposud touto otázkou nezabývali eh, v rámci návrhu na přístup k právní, eh, k právní poradě. Já naprosto souhlasím s tím, že poskytnutí právní pomoci je zcela zásadním stavebním prvkem v kontextu spravedlivého soudního řízení. Takto je také eh, definována ve smlouvě a v úmluvě. Mimochodem, směrnice o přístupu k právní poradě se vždy zabývala hmotným právem eh, přístupu k právní poradě a otázka právní pomoci je složitější a vyžádá si podrobnější hodnocení dopadu. To neznamená, že jsme se odstli v pasti, a že by neexistovalo poskytování právní pomoci ani pravidla pro její poskytování. Právo na právní pomoc stanoví článek 6 úmluvy a článek 47 úmluvy. A na základě těchto ustanovení již teď členské státy mají povinnost poskytnout účinnou právní pomoc za určitých situací. A to bez rozlišování a diskriminování evropských občanů. Během analýzy jsme si uvědomili, že tento element eh, úmluvy eh, Rady Evropy je, eh, není aplikován konzistentně. Proto existuje deklarace schválená červnovou radou a já se chystám prezentovat právní nástroj, konkrétně k této právní pomoci, abychom dosáhli sjednocujícího pravidla v tomto směru. Ta situace ovšem je velice složitá, rozdíly mezi členskými státy jsou obrovské a proto, než se pustíme do vypracovávání hodnocení dopadu musíme nejprve získat podrobnou studii i z prvky komparace, jež bude možné využít pro navrženou právní úpravu. Vypracovávání této studie právě probíhá, takže skutečně vážně se tímto problémem zabýváme. A to zase navazuje na další otázku otázku důvěry. Není účelem našeho systému nahrazovat vnitrostátní pravidla pravidly evropskými. Účelem je zajistit minimální práva a budovat mosty mezi vnitrostátní právní úpravou jednotlivých členských států. Základními aspekty fungování tohoto je důvěra. Bez důvěry by celý systém nefungoval. Známe to už v souvislosti se zatýkacím rozkazem, když se soudci rozhodli, že nebudou aplikovat zatýkací rozkaz, protože ne, nemají práv, ne, nemají důvěru v zaručení základních práv a ze strany třeba sousedního státu. Takže tady vidíme, že důvěra je skutečně naprosto nezbytná eh, pro to, co v tomto ohledu děláme. Z tohoto důvodu si myslím, že je naprosto jasné, že potřebujeme různý systém monitoringu, sledování evropských justičních systémů. Víte, že v rámci evropského semestru tímto způsobem sledujeme s ohledem na ekonomický růst, prvky sociální hospodářské relevantnosti a zároveň administrativní záležitosti. My se samozřejmě snažíme pomáhat zemím, které spadají do tohoto programu, budovat zdravé hospodářské systémy. Zjistili jsme, že tam, kde je vlastně jasné propojení, přímé propojení mezi nefungováním či špatným fungováním administrativní a občanskoprávní justice, obchodní justice a řekněme určitá mm, a určitou nechutí investovat na straně členských států. Právě z tohoto důvodu my jsme se snažili do našeho systému evropského semestru zakomponovat nejenom ty prvky, které jsou propojeny pouze s hospodářskými aspekty, so, sociálními aspekty, ale zároveň určité prvky, které poukazují na účinnost justice. Prozatím společně s relevantními odborníky na straně rady připravujeme, předložili jsme už určité prvky, tak aby abychom dosáhli specifické analýzy a doporučení pro jednotlivé země a zároveň specifické, specifická doporučení pro reformu justice, v občanskoprávních a obchodních záležitostech. Bude to taková srovnávací tabulka v oblasti justice. Minulý týden jsem oznámila tuto tabulku v Evropském parlamentu. Rovněž včera jsem eh, ve Vídni na zasedání ministrů oznámila zahájení tohoto programu, tohoto systému. Měli jsme tam schůzku ministrů spravedlnosti i Rady Evropy, i Evropské unie, kteří se všichni věnovali právě tomuto tématu. Toto je první krok. Druhý krok Samozřejmě my se musíme jaksi vymánit z toho kopen, konánského dilematu. Konánské dilema, co to je? Máme zde přistupo, přistupující země, které sledujeme, monitorujeme velice podrobně a snažíme se je donutit budovat určité e, systémy justice, čili jsme přímo tam na místě, přímo v terénu. A jakmile tyto země se stanou členskými zeměmi Evropské unie. Naše možnosti zásahu, naše možnosti intervence se omezí, protože jednak zde máme postupy pro porušení smlouvy a článek 7. Mezitím ovšem neexistuje žádný jiný nástroj. Další rozvoj této srovnávací tabulky v oblasti justice by mohl v tom následném kroku představovat určitý nástroj, který by nám pomohl vymanit se nebo bojovat s tímto kodanským dilematem. Další dotaz. Paní Makevej podala dotaz ohledně veřejného žalobce a zdá se tím než dvojí práce Eurojustu. Eurojust je ovšem takové spojení velice volného charakteru národních prokurátorů, kteří spolupracují na této platformě. Eurojust podle mého názoru byl správný krok, správným směrem, lepší vzájemné kooperaci. Často ovšem v této oblasti v otázkách trestních činů proti evropskému rozpočtu, národní prokurátor má omezené pravomoce, zastaví vlastně své aktivity na hranicích a pokud v členských státech nebudou existovat pravidla, která by jasně řekla, že toto nebo jiný čin je trestním činem, tak ničemu nemůže nikdy dojít. Právě proto to potřebujeme eh, hnát tímto směrem, to znamená definovat trestní čin, definovat sankce a spojí úsilí prokurátorů propojit ehm, jejich aktivity, což se objevilo ve všech textech, které připravuje jak Rada, tak i Evropský parlament, i Evropská komise. Čili voláme po určitém evolučním procesu. Eurojust se přetaví v úřad evropského prokurátora na základě, ale samozřejmě respektování prvků, respektování článku smlouvy. Čili je to takový postupný proces. Nechci se tvářit, že jsem neslyšela vystoupení pana Mogece. Toto je základ našeho evropského systému a právě proto v současné době všichni věnujeme pozornost právu na satiru, na volnou tvorbu, právo na projev, právo na kreativitu, právo na svobodu tisku. To samozřejmě je základ našeho demokratického systému. Právě proto je pro nás nesmírně obtížné v těchto případech zaručit určitou rovnováhu. Já jsem bývalá novinářka a pro mě je jedna věc zásadní. Svoboda projevu našich médií, to je základ, to je něco, co leží v samotném srdci naší demokracie. Děkujeme, paní komisařko, říká pan předseda. My máme na toto téma čas pouze do 17.00. Není to poslední bod našeho odpoledního programu. Poté nás čeká ještě další a řekla bych, zpráva, která není nerelevantní, která není nekontroverzní, čili nyní bych navrhoval druhé kolo otázek. Mám zde asi tak 10 přihlášených do diskuze. Poprosil bych vás, mám zde dobře 10 až 12 lidí, já bych vás poprosil všechny o příspěvek maximálně dvouminutový, aby paní komisařka měla možnost odpovědět a aby poté mohla reagovat ještě na ten další bod, to znamená jednak eh, procesní práva a poté to bude ochrana dát, retenční doba, uchovávání dat a tak dále. Pan Ducet, který je zpravodajem pro oblast ochrany dat. Máte slovo. Děkuji za slovo. Promiňte, pane předsedo, 15 vteřin, kdybyste mi dal. Máte samozřejmě pravdu, pane předsedo, ovšem k těm třem tématům, které, které jste zvolil, je zde mnoho dalších oblastí. V podstatě to poukazuje na šíři portfolia paní Redingové, možná do těch sedmnácti bychom se mohli alespoň zamyslet nad tím. Samozřejmě, říká pan předseda, to je na vás, jak to zvážíte v prvním kole, to nebyly pouze záležitosti o finančních zájmech, veřejný prokurátor i jiné oblasti. Asi je přirozené, že v tomto druhém kole Ehm, které mají k dispozici, se budou zam, se zaměří na různé oblasti, na všechny ty věci, které prostě považuji za důležité pro tuto diskuzi. Pan Drukac na slovo. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Jistě vás nepřekvapí, že se zaměřím na ochranu dát. Nejprve dovolte, abych poděkoval za úzkou spolupráci s Evropskou komisi, se spolupracovníky paní Redigové i paní Redingové osobně. Tato spolupráce je opravdu výjimečně kvalitní. Zopakoval bych ještě jednou to, o čem už jste se zmínila, paní Redingová, ten ambiciozní harmonogram. Ano, my se ho snažíme dodržet, ale všichni jsme si vědomi toho, že ta kvalita samozřejmě je mi propojena s tím, kolik máme času a tak dále. To je ta rovnováha, kterou se, o kterou se vždycky snažíme. Uděláme vše, co je v našich silách, aby jsme tu kvalitu udrželi. Směrnice. Vy jste se zmínila o té volbě nařízení směrnice. Víte, že Evropský parlament nám by se asi líbil jeden uh, právní nástroj, nařízení, které by pokrývalo všechny aspekty ochrany dát, ovšem respektujeme vaší volbu. Zmínila jste se ovšem o tom, že my, parlament, se na to díváme jako na balíček. Je to z naší strany opravdu bychom chtěli dodržet tento přístup balíčku k této problematice. Bude-li to potřeba, tak Evropský parlament bude bránit tento přístup balíčku. Co tím chci se? Bylo nám řečeno, že rada vysílá zneklidňující signály, mnoho členských států nechce postupovat, nechce pokročit E, na tomto poli směrem ke směrnici, proto se ptám, zda máte nějakou zpětnou vazbu, jak to vypadá na radě, jak vypadají jednání v oblasti ochrany dát, jaké jsou asi záměry členských států, rady a naopak, jaké jsou plány Evropské komise, řekněme v případě, že by ten výstup nebyl pozitivní. Druhá věc, nařízení. Samozřejmě, že to je obrovská rozsáhlá oblast, je zde mnoho věcí, kterým musíme věnovat pozornost, kolegové se jistě na některé z nich eh, mm, dostanou. Nejprve aktiv přenesené pravomoci. To je věc, na kterou bych obrátil pozornost. Jistě víte, že spravodajové, stínoví spravodajové v Evropském parlamentu, my si myslíme, že není dostatečně odůvodněný požadavek těch delegovaných jak to znamená přenesené právomoci. A pokud jde o to nařízení, já si myslím, že v podstatě bychom měli zvážit, zda vůbec chceme mít aktiv přenesené pravomoci v této oblasti, nebo alespoň ne tolik těchto aktů. Poprosil bych Evropskou komisi o odpověď na otázku, budeme schopni ten legislativní ty, to legislativní vákum nějak překrýt, například když hovoříme o oblasti technologického pokroku. Děkujeme, paní Gal. Zmínil jste se, zmínila jste se, vážená paní místo předsedkyně, o dvou nesmírně důležitých věcech. Evropský zatýkací rozkaz, to je první věc. Zde mám zase, Pokud nejvyšší soud odmítne aplikovat tento evropský zatýkací rozkaz, bude tam nějaká možnost obrátit se na Evropský soudní dvůr? Bude to řešení? Já, si mysl, já v podstatě se obracím na vás v souvislosti s tím známým případem. Mám, myslím si, že zrovna to jste měla na mysli. A dále je to kodanské dilema a justiční srovnavací tabulka. Pokud jde o kodanská kritéria, myslíte si, že je zde možnost, že tam, to znamená, pokud jde o národní menšiny a jejich práva, budeme-li mít tuto justiční srovnávací tabulku, tak tato problematika, která vyplývá z mandátu komise na základě souhlasu členských států, by mohla být opětovně otevřena, protože tom, eh, na základě těch příkladů, o kterých jsme se zmínili, asi bude zapotřebí. Děkujeme, paní De Jong. Vážený pane předsedo, pouze několik poznámek. Moje otázka se v podstatě netýká této oblasti. Možná by to bylo spíš do čtvrtého kola otázek, proto se ptám, zda bychom se mohli do té 17. hodiny ještě věnovat jiným otázkám, pokud bude čtvrté kolo, prosím vás pěkně. Ne, ne, ne, pan předseda říká, možná teď. Můžete. Já ale prosila bych otázku ohledně Romů. Mohu? Mohu? Výborně. Tak jo, tak Dovolte, abych využila vaši přítomnosti, vážená paní komisařko. Zmínila se o tématu, které vyvolává mnoho diskuzí, to znamená ty tři oblasti, jednak účinnost evropské akce v této oblasti, ta nám leží velice na srdci, chtěli bychom posílit tuto možnost. Pokud je o absorpční kapacitu evropských finančních prostředků, která bohužel není moc kvalitní, to jsme již viděli, několikrát jsme o tom hovořili, je zde mnoho otázek s tím propojených, proto se ptám, ty prostředky, které jsou k dispozici, ovšem nejsou, často nejsou vůbec mobilizované, jsou využit, protože prostě tam je nedostatečná zpráva, administrativa nebo z jiných důvodů. Jak chcete bojovat proti tomuto nešvaru? To je první věc. Jakým způsobem byste chtěla podpořit eh, eh, nedostatek těchto fondů nebo jejich nevyužívání. A dále jsou to národní strategie, omezení v této oblasti již několik měsíců je máte k dispozici. Ne všechny v podstatě odpovídaly mm, tomu, co se očekávalo. Toho, proto se ptám, zda očekáváte kvalitní implementaci těchto strategií, jakým způsobem budou hodnoceny a zda skutečně v nich došlo k pokročení v oblasti integrace romské menšiny. A dále zda na evropské úrovni očekáváte nějaké programy, pokud jde o mm, ekonomické začlenování. Rovněž jste se zmínila o možnosti spolupráce v oblasti mikropůjček, dále je to určité prvky v oblasti migrace, rizika v této oblasti, které zatím ještě nebyly připraveny, rizika různých mafiánských trestních činů a tak dále. A zároveň, jakým způsobem společně přijít s odpovědí, která by nebyla pouze represivního charakteru. Čili tak, asi takto, pane předsedo. Tady se stručně. Děkujeme. Děkujeme. Další otázka. Vím, že je zde dohoda mezi Rumunskem a Francií, pokud jde o Romy a jejich ehm, navrácení do Rumunska. Já jsem se chtěla zeptat, co si o tom myslíte, protože vím, že jste s francouzskými úřady v kontaktu a dále je to záležitost ohledně dat a ochrany dat eh, Europol. Europol. Zdá se, že chce mít méně ochrany v této oblasti, chtějí sdílet více, dát více partnery s různými soukromými zúčastněnými stranami se třetími zeměmi, dokonce i citlivá data by chtěli sdílet, kombinovat, propojit databáze a tak dále. Pro mě osobně to je v rozporu s, se směrnicí pro ochranu dat, proto bych se ráda zeptala, jak na to nahlížíte vy? Zda je to vůbec v souladu s, se směrnici o ochraně dat a co si o tom myslíte? Děkuji, paní komisařko. Děkujeme, pan Enci. Mulțumesc. <clears throat> Eu aș, de, aș dori să mă... Děkuji za slovo, pane předsedo. Velice stručně. Tři otázky. První se týká návrhu vytvoření evropského mechanismu respektování lidských práv. To je něco, o čem jste hovořila i ve Štrasburku, paní komisařko. Rád bych se zeptal, zda tento návrh nějakým způsobem pokročil. Druhá věc, bohužel nemáme dostatek času dneska odpoledne, ale jestli dovolíte, rovněž velice stručně k tématu romské problematiky. Myslím si, že to řešení není jaksi pranířovat jednotlivé členské státy, spíše by mělo dojít ke spolupráci na celoevropské scéně, aby došlo ke skutečné integraci romské menšiny. Toto je mm, věc, kterou já neustále prosazuji. Měli bychom do této problematiky zapojit i místní orgány členských států, které mají romskou menšinu a zároveň zapojit do této problematiky odborníky, kteří se věnují problematice Romů. Taše návrhy pro integraci romské menšiny nemohou být úspěšné, pokud nebude mít skutečnou evropskou, skutečné evropské konkrétní aktivity na tomto poli. A třetí záležitost, Rumunsko a Bulharsko a jejich vstup do Schengenu. Já osobně chápu důvody, které vás vedly k vašemu prohlášení v tomto ohledu, ovšem podle mého názoru by toto stanovisko mohlo být považované za um, rizikové. Já mám informace, které jsem ti ještě ne, neověřil, to je pravda. Ovšem vím, že dokonce zde v parku Leopold na bráně tohoto parku jsou plakáty, které tam umístili xenofobní uh, organizace, které v podstatě hm, vybízí k tomu, aby Rumunsko a Bulharsko se nikdy nedostalo do Schengenu. To je podle mého názoru nebe, nesmírně nebezpečné. Vy máte trošku názor, který je v rozporu s Evropskou komisí, protože pokud vím, tak Evropská komise nikdy formálně nevyslovila eh, svůj nesouhlas se vstupem těchto dvou zemí do Schengenu. Paní Žanuka, ano, děkuji. Paní Redingová, rovněž k tomu novému mechanismu, o kterém jste hovořila ve Štrasburku, který by se týkal celé 27. Já bych vás poprosila o objasnění tohoto mechanismu ohledně tohoto úřadu prokurátora. Dále je to mechanismus monitorování realizace stávajících článků smlouvy i charty. Všichni jsme si vědomí překážek. Máte nějaké argumenty, jak to překonat? Ano, děkuji, paní Gons. Já jsem chtěla být disciplinovaná, počkat až na šesté kolo, všem zdá se, že je to velice naléhavé, tak aspoň dvě otázky. První věc, Justiční srovnávací tabulka a kodanské dilema. Ovšem, vy jste se zmínila na té rozpravě o Rumunsku na plenáce o těchto věcech. Děkuji vám za to. Ráda bych se ovšem zeptala, máte nějaké další informace, nějaké dopady u té srovnávací tabulky, jakým způsobem postupovat? A druhá věc, máte nějaký pracovní plán, který by vám umožnil řešit tuto problematiku kodánského dilematu? My jsme potom volali již dlouho. A druhá věc, romská otázka. Je zde ta zpráva, kde hm, schrnujete informace Světové banky, UNDP, hm, jiných orgánů a tak dále. Ovšem, já mám pocit, že tato zpráva se netěšila hm, dostatečnému zveřejnění v jednotlivých členských státech, proto se ptám na další kroky do budoucna, jak postupovat, zapojit všechny tyto instituce nebo jakým způsobem pokračovat. Asi by bylo zajímavé, aby UNDP, Světová banka byla součástí tohoto týmu, protože v podstatě mm, se zabývají těmi ekonomickými aspekty vzbírání dát a zároveň bych se chtěla zeptat na nějaká ponaučení z těchto dat, z těchto informací, co z toho vyvozujete, jakým způsobem interpretujete tato data, tyto informace, jakým způsobem je využíváte v dialogu s členskými zeměmi a jakým způsobem nahlížíte na implementaci romské strategie. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Za prvé se chci zeptat paní eh, Redingové, podobně jako pana Tilce, se jedná balíček o ochraně údajů. Ten stojí na dvou nohou, ale funguje jenom jedna, nařízení a směrnice, jak jsem pochopila, rada teď se chystá na směrnice, ale já se obávám, že rovnováha bude narušena. Za sebe si myslím, že není možné schválit jakákoliv opatření justiční a policejní spolupráce, pokud to nebude vyváženo kvalitními pravidly pro ochranu údajů. Jak to vidí paní komisařka? Za druhé, potřebujeme slyšet více o mezinárodní dimenzi ochrany údajů. To je velmi problematické a nepodaří se to vyřešit pomocí stávajícího balíčku na ochranu údajů. Víme, že již nyní dochází k nadměrnému využívání údajů ze strany třetích zemí a my nad tím nemáme žádnou kontrolou. Nejde jenom o USA, ale další hlavní obchodní partneři Čína, Indie a další. Podobně jako další kolegové, i mě by zajímalo slyšet více o nedávných vystěhováních Romů z Francie a nebo vyhnání a Chystá se komise přijít s nějakou cestovní mapou práv eh, lesbiček, gayů a lidí se změněným pohlavím. Eh, děkuji, paní Jaroka. Děkuji, pane předsedo. Paní místo předsedkyně, mám několik otázek. Za prvé, eh, Francie, jak se, kde se nacházíme ve stavu tedy s francouzskou vládou, jak budeme postupovat, co se týče této evropské romské strategie. Co se týče Romů, chci zdůraznit, že přišla doba, kdy bychom měli hovořit o výsledku eh, víceletého finančního rámce a eh, financování. To jsou různé eh, problémy, které je třeba vyřešit, doplnit operační programy, zajištění dostatečného financování. Lepší multidimenzionální přístupy jsou za potřebí. Eh, to by mělo být všechno ve vaší další zprávě o pokroku, kdy vyjde tato zpráva o Romech. A také úloha eh, eh, sil Task Forces. Velmi mě to zajímalo. Má to na starosti vaše generální ředitelství, které vlastně má na starosti veškerou romskou strategii v celé Evropě. A jsou tady generální ředitelství, která dělají věci, o kterých nikdo neví. Zajímalo by mě, kde tady ten eh, tady eh, pracovní tým Task Force eh, by mohl na tomto pracovat. A potom ještě dnešní dopolední zpráva paní Danuky na FRA, ta se také zabývá monitoringem otázky Romů, které se věnujeme v tomto výboru a nabili jsme dojmu, že úkoly FRA už přesahují eh, jejich eh, síly. A už eh, z loňského roku vyplynulo, jak důležitý by takový monitoring v tomto směru byl zapotřebí a také podvody tedy v oblasti Romů. Děkuji, paní Romero. Děkuji, paní, pane předsedo. mám pouze málo času pro své vystoupení. Ale přesto vás prosím, abyste zvážil, že jsem se přihlásila o slovo již v rámci prvního kola. Tam jsme měli mnohem více času, teď máme o mnohem méně času, to není příliš spravedlivá, ale dobrá. Já jsem se chtěla vrátit k tomu, co řekla paní Sargentini a týká se to těch eh, procesních záruk, záruk, které se týkají procesního práva. Mě zajímá to, že jste nic neřekla o tom, zda v tomto legislativním období bude rozhodnuto něco o právní pomoci. Na kdy se to plánuje? Na kdy se tedy plánuje nějaké ustanovení, nějaký předpis o právní pomoci, co se týče těch eh, záruk eh, pro procesní právo, to bylo v cestovní mapě, členské státy se na to neschodly, ale jak to tedy vypadá s tou právní pomocí? Je to velmi komplikované téma, to jistě ano, ale již jsou k dispozici studie. Komise již má k dispozici studie o tomto tématu v celé jeho komplexnosti a proto si myslíme, že Evropská umluva o lidských právech neodlišuje mezi právem na právníka a na bezplatnou právní pomoc. Není možné, abychom z toho nyní právě tuto bezplatnou právní pomoc výmuli. Není možné, aby občané neměli přístup k právní pomoci, která byla bezplatná. To, co říkáte, je správné, i to o rozsudku uh, o evropském zatýkacím příkazu. Komise je strážkyní smluv. Jaké komise, eh, rozho- jaká rozhodnutí učiní komise na tomto poli? Zvažuje nějaké iniciativy v souvislosti s evropským zatýkačem? Vím, nemáme příliš mnoho času, ale přesto jsem chtěla použít ještě jednu otázku, eh, která se týká násilí páchaném na ženách. V novém programu se nic neříká o ochraně obětí. Máme samozřejmě program DAFNE, ale paní Redingová, chtěla jsem vám říci, že jistě vítáme, že byl předložen balíček pro oběti, ale program DAFNE má stejný rozpočet jako v minulém víceletém finančním rámci. To znamená, že od roku 2007 nedošlo ani jedinkrát k navýšení prostředků prevence drog, bylo to zmíněno, to je výtečná záležitost, protože se jedná o zdraví a drogy zdraví poškozují. Ale násilí proti ženám, to je oblast, která by bývala měla být zohledněna silněji. Pokud by toto téma bylo obsaženo v balíčku pro oběti, tak by pravděpodobně bývalo došlo k navýšení prostředků. Co se týče toho časového plánu, Toto je e, úkol, který spadá do působnosti předsedy. Pokud je to pouze jediné téma, tak je možné to v plénu schrnout pomocí kola otázek a odpovědi, ale jsou to tři různá témata. Takže třeba zorganizovat rozpravu tak, aby byly zodpovězeny veškeré otázky ve veškerých jejich aspektech. První kolo otázek předseda trvalo hodinu 15 minut. Souvisí to samozřejmě i s tou velkou komplikovaností a komplexností těch témat a s tou diskuzí o otázce Romů v Evropské unii. Ale co se týká toho, jak přistoupíme k našemu časovému plánu, tak si myslím, že si nikdo nemůže stěžovat, že by nějaké otázky zůstaly nezodpovězeny snažím se k tomu přistupovat co možná nejpružněji, tak aby se opravdu o slovo mohli přihlásit všichni členové našeho výboru. Ale musíme dodržovat časový plán, který máme pro jednotlivé body na pořadu jednání. A to platí jak pro výbory, tak pro plénu. Často se stává, že se odvracíme od vlastního tématu a pak eh, odjímáme čas ostatní, pak si na to poslanci stěžují. Často také dochází k tomu, že poslanec položí otázku a opustí sál. To také není fér vůči ostatním. Prosím, paní Morvaj. Děkuji. Toto je buď po páté nebo po šesté, kdy schrnuji skutečnosti případu, který je podle mě nejvíce šokující v historii Evropské justiční spolupráce v trestních věcech a jsem velice ráda, že teď jsme spojili síly s paní Kingou Hall a dalšími členkami maďarského parlamentu a omlouvám se tímto všem těm, kteří uh, už o tomto případu slyšeli eh, hovořím o irsko-maďarské kauze. Irský občan přijel do Maďarska, a došlo k extrémnímu případu eh, naprosto ne, ne, eh, nesprávného řízení, bezohledného řízení. Eh, tento Ir zabil dva, dvou a pětileté dítě a rodiče tedy přišli vinou tohoto naprosto bezohledného řízení o dvě děti na jednou. Obě dvě děti zemřely vinou této autonehody. A Maďarsko umožnilo této irské osobě eh, odjet zpět do Irska, víceméně na eh, víceméně na kauci a odsoudili jsme jej na tři roky eh, nepodmíněně. Tato osoba je teď v Irsku a Irsko odmítá vydat tuto osobu do Maďarska a dokonce i vykonat trest. Takže tato osoba je na svobodě, trestný čin není následován trestem Paní eh, Redingová, vy jste s maďarským ministrem spravedlnosti si sedla před dvěma měsíci. Maďarské noviny byly plné vašich obrázků a, vaš, a očekávání. Čeho jste dosáhla v této kauze? A vy jste hlavní advokátkou práv obětí. Co doporučujete v této době eh, rodičům, aby dělali? Mají nějaký přístup eh, k právním, k advokátovi, jak mají postupovat a Opakuji otázku paní Gál. Mohou se obrátit na eh, soud v Lucemburku anebo ve Štrasburku a vy jako vedoucí právnička a zastánkyně spravedlnosti v Evropě, jakou šanci jim dáváte? Kdo by se za ně měl postavit? Mají eh, právo na právní zastoupení v rámci práva Evropské unie? Co říkáte vy, která se tak zastáváte práv obětí? Jak tedy vidíte tento případ, paní eh, komisařko, paní Cipel? Tentokrát to tady nedopadlo s tím časem. Ale není to pouze problém toho, že máme příliš málo času. Kdybychom měli čtyři hodiny, tak bychom stejně zjistili, že nám čas nestačí. Takže si myslím, že i my jako poslanci bychom měli být disciplinovanější a soustředit se pouze na ta témata, která byla naplánovaná, protože v opačném případě nedostaneme žádnou odpověď na žádnou otázku. Já se tedy omezím na jednu tematickou oblast a chci se zeptat na toto nebylo to dostatečně zmíněno v debatě. Co členské státy? Paní je to zmínila, eh, hovoříme o procesních právech, ale pokulháváme. U Europolu jsme, máme tu situaci, že se eh, hovoří čím dál tím častěji o schromažďování a zpracovávání dat ve větší míře i v oblasti justiční, ale co se týče ochrany údajů a ochrany obětí, tak tam vlastně šlapou členské státy na brzdu a proto se ptám, co je s členskými státy, co dělá komise pro to, e, aby zabránila to, že to tady stáh hnuje v oblasti e, práv obětí a ochrany údajů. Já si myslím, že komise a parlament by měli hovořit jasnějším jazykem. Není možné, abychom vždy vytvářeli stále větší možnosti schromažďovat čím dál tím více údajů, nezávisle na tom, za jakým účelem. A potom v rámci ochrany údajů a práv obviněných a obětí pokulhávaly. Myslím si, že Evropa může fungovat pouze v případě, kdy nebudou členské státy neustále šlapat na brzdu. Děkuji. Paní komisařko, je teď vaším úkolem eh, odpovědět na všechny otázky, které zde zazněly. Pokusím se, pane předsedo. Tak jako to vždycky dělám, pokusit se vážně odpovědět na vaše otázky. A ochrana údajů. Můj plán v této oblasti je naprosto jasný. Budu bojovat za balíčkový přístup. Některé členské státy se staví neochotně a váhavě k návrhu komise a Některé se zpočátku pokusili směrnici odfiltrovat a bojovat za pouhé nařízení, ale to se podařilo zastavit toto úsilí na neformálním setkání, kterého se účastnil i váš předseda. Mně i vám bylo od začátku jasné, a to na základě smlouvy, že jde o stejnou úroveň práv v obchodních věcech, v soukromých věcech a ve věcech veřejných. Tady smlouva nijak nerozlišuje. Takže my aplikujeme prostě smlouvu. A za druhé je potřeba rozšířit působnost směrnice i na výměnu údajů mezi orgány činnými v trestním řízení, co se týče e, jednotlivých osob. E, to někteří e, kritizují, ale orgány donucovací mi vysvětlují, že to potřebují, že nemohou vlastně v každodenní práci rozlišovat mezi údaji týkající, týkajícími se jejich občanů a týkajících se občanů v zahraničí, takže by bylo těžké toto odlišit. Oba dva typy údajů spadají pod stejná pravidla. Nechápu tedy logiku některých ministrů vnitra, kteří se snaží stavět administrativní překážky do cesty svým donucovacím orgánům bez toho, aby mohli docílit výsledku, které by byly v souladu se smlouvou. Já tedy hovořím zcela jasně, vy hovoříte zcela jasně a to je správné. Otázka aktu v přenesené pravomoci. jestli tedy je nějaká otázka, kde se parlament eh, s radou shoduje, tak je to právě tato otázka. Když navrhujete nějaký právní akt, tak si přejete, aby ten právní akt byl co nejlepší. Ale když navrhujete znění nařízení, které je přímo aplikovatelné a víte, jak je těžké docílit toho, aby se toto stalo přímo aplikovatelným právem, tak v takovém případě přece nechcete se k tomu každého půl roku vracet v nějaké nezbytné reformě. Je potřeba, aby takový právní dokument byl technologicky neutrální a v praxi je třeba jej mít možnost uplatňovat bez toho, aby pokaždé pravidelně muselo dojít na úplnou reformu. Proto jsem využila s velkou tedy e, úctou k vám aktů v přenesené pravomoci a aktů prováděcí, které jsou zakotveny i v Lisabonské smlouvě. Není to něco, co by si komise bývala byla vymyslela, aby vám odnímala pravomoci. Ne, tak to není. Když se podíváte, kam jsem do textu eh, zapracovala aktiv přenesené pravomoci, tak pokaždé tak to nikdy nebylo eh, v ohledu, eh, v ohledu na důležité strategické aspekty textu a pracuji v souladu s nebo v dohodě, v dohodě s radou a parlamentem na tedy tom, co jsou strategické a důležité aspekty. O tom samozřejmě je možné diskutovat, ale já ve svém postupu jsem jasně věděla, že žádný důležitý nebo strategický aspekt se nesmí dostat do aktů v přenesené pravomoci. Jde spíše o e, aspekty technické, které se budou měnit, budou potřebovat odezvu a podívejte se také, jak to stojí v nové smlouvě. Akty v přenesené pravomoci lze používat pouze na základě smlouvy, na základě zákona a se svolením Rady a parlamentu. Neboli není to nějaká samostatná pra- práce komise, která by se chtěla nějakým způsobem vyvyšovat nad občany. Takže je to omezeno určitým rámcem a podívejme se, jestli jsem ten rámec nastavila správně, nebo jestli jsem ty hranice překročila, šla příliš daleko, a nebo ne. Jak jsem řekla, tyto pravomoci lze využít pouze za kontroly členských států a parlamentu a plná aplikovatelnost nařízení nezávisí na žádném takovém zmocnění. A to byla pro mě vždy červená hraniční čára, která podle mě je zcela zásadní. Takže všechno to, co považuji za zásadní, je přímo v tom nařízení a budeme mít možnost se na to ještě podívat. Dále otázka týkající se třetích zemí. Ano, já vím. Jedním z důvodů, proč potřebujeme skutečně silné evropské právo, je to, abychom se mohli postavit tváří v tvář jiným částem světa jako kontinent s kontinentálním právem. Kdybychom postupovali jinak, tak výsledek by byl nicotný. Právě z tohoto důvodu potřebujeme silnou právní úpravu. A nyní otázka, co evropské instituce, co Eurojust a tak dále, to je zcela jasné. Evropské instituce a jejich fungování nařízení. Jakmile nový zákon vstoupí v platnost, tak e, toto nařízení se mu přizpůsobí, to je jasné. Totež platí i pro agentury, jako je třeba Europol. My už jsme ve našem sdělení z roku 2012 oznámili, že zahájíme konzultace se všemi zúčastněnými aktéry, ještě před koncem letošního roku. Neboli nedojde k žádným výjimkám z obecně platných pravidel, která platí pro všechny v Evropské unii a také pro všechny, kdo chtějí pracovat a být v kontaktu s občany Evropské unie. Otázka evropského zatýkacího rozkazu. Proč potřebujeme evropská rozhodnutí, komunitární rozhodnutí a ne mezivládní rozhodnutí? Je to právě proto, abychom se vyhnuli odchylkám, odlišným interpretacím a aplikacím práva. Od vstoupení v platnost eh, smlouvy z Lisabonu tuto možnost máme. Já jsem velmi netrpělivá a vy také, ale jsou to pouhé dva roky, co máme možnost vytvářet evropské právo. Všechno to, co se dělo do té doby, bylo mezivládní a většina té kritiky, kterou zde vznášíte, je kritika směrem k členským státům, protože ty jednají na základě mezivládních dohod a ty, jak vidíme, fungují velmi nedokonale. Maximum, co já v těchto případech zvládám nebo mohu dělat, je snažit se nějakým způsobem jednat s dvěma znesvářenými stranami, ale nemůžu, nemohu je nutit ke smíru. Na to potřebujeme skutečně evropské právo. Proto také toto evropské právo vytváříme a proto také v roce 2014 dojde k lisbonizaci všech těchto mezivládních pravidel to bude ještě v úvozovkách veliká legrace, až na to dojde. Bude to totiž znamenat, že automaticky veškerá tato mezivládní ujednání se stanou Evropskou unijním právem. Takže jistě ještě proběhne mnoho a mnoho debat s členskými státy na toto téma. kodaňská kritéria a celá otázka fungování soudnictví, menšin, boje proti korupci. Všechna tato témata. Já jsem jasně řekla, že je mi velice líto, že nemáme žádné prostředky jednat ve směru k těmto členským státům. Proto právě také potřebujeme evropské právo, které nám umožní konat, když se něco neblahého stane. Proto také jsem navrhla přístup sestávající z několika kroků eh, ve formě té eh, srovnávací tabulky. Eh, takový snadný a důvěryhodný systém přinese i ekonomické výhody. Potřebujeme srovnávací tabulku i pro ekonomické diskuse o evropském semestru. Jakmile se prokáže její kvalita, tak bude následovat druhý krok, kdy se vyvine i ve srovnávací tabulku v oblasti justice a dalších prvků fungování všech orgánů na poli spravedlnosti, které nejsou jen úzce provázány s ekonomickými aspekty. Schengen. kolega odešel, ale myslím, že je důležité, abych eh, na to odpověděla, protože zde panuje veliké nedorozumění na toto téma a je to důležité téma. Vy víte, že komise provedla technickou analýzu a snaží se tak zjistit, jestli členský stát má své hranice v technicky připravené na to, aby vstoupil do, šengenské, do šengenského systému, co je nejdůležitější, aby vnější hranice byly technicky dobře ochráněny. Tato práce byla odvedena a komise řekla jasně, že dva členské státy, kterých se to týkalo, Bulharsko a Rumunsko, jsou z technického hlediska v pořádku. Rozhodnutí, politické rozhodnutí činí členské státy a to jednomyslným hlasováním, které se netýká technických aspektů, ale týká se aspektů politických. A zde si umíte a můžete představit, a také jste to na vlastní oči viděli, viděli jste ministerské setkání ministrů vnitra, že toto setkání bylo zrušeno. Umíte si jistě představit, jaká asi politická debata o rozvoji Schengenu probíhá na území našich členských států. A uzavřu ještě otázkou eh, Romů, proto všechny ostatní eh, otázky beru nejprve. FRA. Eh, agentura pro práva ve Vídni je velmi důležitá instituce a skutečně koná důležitou práci, která mě osobně velmi pomáhá. Já všechny tyto podrobnosti sama neznám a proto potřebuji tuto velice solidní analýzu a solidní údaje, které dostáváme od FRA. Jak víte, že panuje neschoda mezi námi a některými členskými státy o tom, jak eh, FRA funguje a jaký má pracovní program. Jak víte, členské státy musí jednomyslně v radě dohodnout pracovní program agentury FRA a ku příkladu odmítli do pracovního programu zařadit tematické oblasti, jako je policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. Členské státy mají na toto právo a já mám zase právo agenturu FRA požádat, aby tyto úkoly plnila. Což jistě zase zavdá příčinu eh, k řadě debat v členských státech. Nyní program DAFNE. Záměrem komise není nepokračovat v tomto programu Daphne. My chceme pokračovat eh, na tomto programu společně s programem pro práva a občanství. Toto je v podstatě součást tří hlavních programů DAFNE, základní práva, program pro občanství a zároveň dva prvky programu Progres, eh, genderová rovnost a boj proti diskriminaci. Naším cílem je dosáhnout určitého synergického efektu, zjednodušit procesy a mít více finančních prostředků. Protože to, co navrhuji, a já jsem jedna, v podstatě je to jeden z mála těch programů, které nebyly seškrtány finančně. K čemu ale dojde potom po rozhodnutí mezi parlamentem a radou v této oblasti, to zatím není jasné, ovšem Evropská komise u všech těchto programů, které se týkají práv, které se týkají genderových záležitostí, občanství, my jsme opravdu se snažili o to, aby nedošlo ke snížení částek, jež jsou kde k dispozici. pokud jde o specifický cíl programu DAFNE, pro program práva a občanství. To je možné, i když v těch jednáních to není zrovna způsob, za který jsme bojovali, já ale rozhodně nebudu nějak kvůli tomu vést válku. Bude-li toto přání zákonodárních orgánů parlamentu i rady, proč ne? No ale nějaká cestovní mapa pro lesbické osoby, geje, změna pohlaví a tak dále. Jednak jsou to v podstatě dvě oblasti nediskriminace na základě sexuální orientace. To je zásada evropské smlouvy i evropské legislativy. Já jsem dokonce v této oblasti zahájila i jednání pro porušení smlouvy. Zjistila jsem, že některé členské státy neumožnily uplatnění, řádné uplatnění směrnice, která pokrývá tato práva. i v případě, to znamená, postupoval jsem takto, když došlo eh, k problémům ohledně svobody pohybu a jsem ochotná to udělat i v případě těchto osob. Dále, samozřejmě pokud je o občanská práva, aby všechny páry měly eh, tyto možnosti. Moje návrhy jsou vždycky genderově neutrálního charakteru, to znamená, že by měly z toho vyplývat práva pro všechny. Například eh, práva na, na hm, hm, majetek nabitý v manželství a tak dále. Čili toto je všechno, ehm, co Evropská komise přednese jako návrh a poté už je to na vás, na, na parlamentu a na radě, abyste tyto návrhy dále rozanalizovali a pracovali na nich. Právní pomoc, nevím, kde jsem si to zde založila, ano, samozřejmě. I zde již jsem objasnila co děláme a proč si myslím, že potřebujeme mít analýzu. Studie Zatím bohužel nemáme žádnou skutečnou studii, ani na základě toho, co máme k dispozici, prostě nejsme schopni připravit právní návrh. Ovšem já osobně bych chtěla mít takový právní návrh k dispozici. Já jsem to napsala černé na bílém, udělám to. Stanovila jsem si rok 2013. A nyní romská záležitost. Ano. Situace není uspokojivá. Zdá se, že členské státy ještě plně či dostatečně nerealizovaly národní strategie pro romskou problematiku. Ano, problém integrace této části naší populace je příliš vzdálen jasnému řešení. A romské děti, ještě ne všechny, se podílí na povinné školní docházce a to je v podstatě to, čeho bychom měli vycházet, pokud bychom chtěli změnit situaci pro další generace. V létě konkrétně v srpnu, jsem vedla opravdu nesmírně seriózní rozpravy s kolegy, v, s ministrem pro eh, vnitro Francie a na základě těchto rozhovorů s panem ministrem je zde nový návrh francouzského zákona o volném pohybu. A to zákon, který se již aplikuje. Ne řeší to ovšem problém integrace Romů. V podstatě to a se to aplikuje pouze na práva jednotlivců evropských občanů, aby evropský občan nebyl vyhoštěn z daného členského státu bez intervence soudu nebo možnosti mít právo na vyslyšení, na odvolání a tak dále v případě soudního rozhodnutí. Z tohoto důvodu nás čeká několik eh, věcí. První. Analýza národních strategií pro romskou problematiku. Tato analýza proběhne tak, jak již bylo slíbeno. Jistě si pamatujete, že jsem vám posledně předložila strategie, národní strategie pro romskou problematiku. Řekla jsem vám, že budeme analyzovat situaci přímo na místě v členských státech ohledně této analýzy. Tato analýza prostě probíhá a my v tomto našem úsilí pokračujeme. Ovšem mám pocit, že to nestačí. Proto v průběhu léta, když se to všechno dělo opětovně, sice trochu na jiném základě, ovšem přece jenom k těm událostem došlo, navrhla jsem přístup na základě tří kroků, kromě těch jiných ostatních oblastí. První věc v říjnu dojde k tomu, že eh, se sejdou zastupitelé národních kontaktních míst pro romskou problematiku. Jistě víte, že na základě národních strategií došlo k vytvoření těchto kontaktních ehm, pracovníků. Ti se sejdou zde v Bruselu, budou analyzovat celou situaci, podívají se na to, zda došlo k pokroku mm, na oblasti, ve které došlo k zacyklení, kde se nepostupuje, jakým způsobem se využívají či nevyužívají finanční prostředky, k jakým slibům došlo, které sliby jsou pouze na papíře a které naopak byly realizovány. Druhá věc. Jakmile budeme mít k dispozici všechny tyto informace, ráda bych vytvořila takovou skupinu, průkopnickou skupinu, do které bych zapojila tři typy členských států. Jednak členské státy, které mají rozsáhlou romskou menšinu na svém území, dále to budou členské státy, které přišly s zajímavými akčními kroky pro integraci romské populace, například Finsko. Hm, to znamená taková netradiční země, o které většinou neuvažuje v tomto aspektu. A třetí skupinu budou tvořit státy, které se potýkají s obrovskými problémy, čili tři skupiny států, které budou kolem jednacího stolu zastoupeny a které se budou snažit připravit nějaké konkrétní kroky, jež bychom mohli podniknout na evropské úrovni a které by pomohly národním úřadům pokročit v této problematice. Na základě této práce jsem připravená předložit konkrétní doporučení. Děkujeme, říká pan předseda. Skutečně jste se snažila i časově dodržet náš prostor, je to pouze pár minut, které nás dělí od našeho harmonogramu, stanoveného časového harmonogramu, ovšem jsme nesmírně potěšení tím, že jste se snažila o určitou sumarizaci, jste zároveň ale věnovala pozornost každé otázce. Je nepochybné, že kdykoliv komisařka Redingová sedí zde s námi v výboru Libe. Probíhá diskuze, probíhají konverzace. Poukazuje to na to, paní komisařko, že byste možná mezi námi měla být častěji. mohli bychom se věnovat ještě rozsálejšímu počtu všech těchto argumentů, bodů a tak dále. A nyní děkujeme za účast a budeme se věnovat zprávě o situaci v Maďarsku. Děkuji. in the globe of the global answer, we know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 So, so let's go. Let's go. Well, now, final point, 45. Tak a teď máme bod na 45 minut jednání, máme 45 minut, nebo ještě o něco více. Máme vlastně na tento bod uh, čas do 17.45. Jde o situaci v oblasti základních práv v Maďarsku. Podle usnesení Evropského parlamentu z 16. února 2012 naším úkolem je vyslechnout zprávu zpravodaje o pracovním dokumentu Spravodajem je pan Tavares. A všichni víte, že dojde k oficiální delegaci našeho výboru. Je to výbor, je to delegace ad hoc, bude to jedinečná příležitost, kdy vysíláme tuto ad hoc delegaci do Maďarska. Eh, v pondělí, úterý a středu příští týden. Neplatí stejná pravidla pro řádné delegace, které vysíláme do zahraničí jako výbor Libe. Tento případ je ovšem odlišný, jedná se o ad hoc delegaci A tato delegace navštíví tedy počátkem příštího týdne Budapešť a bude hovořit s mediátory, zástupci institucí, nezávislých eh, organizací, eh, nevládních organizací a občanskou společností na toto téma a potom zpět v Bruselu vypracuje zprávu. Což je právě provádění mandátu, který schválil eh, Evropský parlament v únoru roku 2012. Není tedy naším úkolem zde vyčerpat toto téma, není naším úkolem e, nějak obšírně e, debatovat na toto téma, spíše e, budeme chtít od zpravodaje slyšet, jaká je aktuální situace. Pane Tavareši, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Počátkem příštího týdne nebudem debatovat v Maďarsku na toto, ale od počátku naší práce na této zprávy jsme se dohodli, že se dohodneme nejprve na metodologii a potom teprve se zamyslíme nad obsahem. Mezi metodologií a obsahem musí proběhnout e, fáze schromažďování skutečností. To se částečně stane příští týden v Budapešti, ale důležitou součástí nalézání skutečností pro účely rámce této zprávy vznikl, vznikl také pracovní dokument. Tento pracovní dokument se vypracovává také podle pokynů, které vznikly po první primární debatě. Ty pokyny musí být plurální a dojde k příspěvkům od všech politických frakcí. Ta zpráva bude vycházet z faktů, a bude výsledkem spolupráce politických frakcí. Ta práce bude otevřená a transparentní. Ty pracovní dokumenty, minimálně ty, které doposud vznikly, mají sloužit jako přípravné poznámky pro naši delegaci do Budapešti. Potom bude možné je doplnit o další informace, které tam delegace získá. První dokument spolu podepsal kolega eh, z EPP a spolu zpravodaj Frank Enkel. Týká se to soudního systému v Maďarsku. A druhý dokument, který máme před sebou, je dokument o základních právech a hodnotách. Spoluautory jsme jsem já a kolega eh, zpravodaj a také náš eh, předseda a stínový zpravodaj Fan Fernando López Aguila další pracovní dokumenty, které vzniknou. O nich eh, bude potřeba debatovat s zpravodajem. Já rád i navrhnu další dokumenty, pak bude dokument ještě o svobodě médií, který vznikne během práce na zprávě. Na tom budu spolupracovat s kolegou Renato Fábrem a ještě jsou další pracovní dokumenty, o nich budu rád hovořit. Ty vzniknou poté, co se navrátíme z Maďarska. Ty pracovní dokumenty jsou poměrně nezáživné. Neobsahují žádnou interpretaci, výklad a žádné závěry. A to je také umyslné. Vycházejí především z právních textů, ze smluv, z charty základních práv a za znění zákonů, které nám předali a které nám předali eh, maďarské orgány, tedy v překladech jedná se o maďarskou ústavu a kardinální zákon, který vznikl loňský rok. Rovněž vycházíme z obsahu vytvořeného dalšími institucemi, které se tímto eh, problémem zabývají, to znamená Komise, Rada Evropy, tam jedna komise, ten první dokument, tam jsme Eh, hodně vycházeli ze stanoviska eh, Benátské komise a na druhém dokumentu to učiníme také. V tom textu zaprvé vycházíme ze společných evropských hodnot, jsou to hodnoty, které jsou zakotveny ve smlouvách, není to nic vágního. Dokument analyzuje některé ty kardinální zákony a ustanovení nové maďarské ústavy a reflektuje také to, jestli mají nějakou návaznost na otázku třeba ku příkladu vzájemné důvěry. jednou z hlavních otázek je také otázka oddělení mocí. My jsme nepřišli s žádnými závěry k této otázce, my jenom pravíme, že v této fázi rozdělení sil je úhelným kamenem demokracie a pak budeme zkoumat, jaké hranice, jaké limity jsou nastaveny v, našich v zakládacích smlouvách, v chartě lidských práv a maďarské eh, ústavě. Předmětem této dnešní debaty i dalších debat, které předcházely, eh, a já chci především naslouchat, ne tolik mluvit, Rád bych eh, navrhl, aby náš předseda, spoluautor těch pracovních dokumentů a také stínové, stínoví zpravodajové mi řekli, co si o těch dokumentech myslí, jestli mají nějaké námitky, s kterými by chtěli vystoupit. A my rádi poskytneme zpětnou vazbu písemně jakékoliv politické skupině. Nic dalšího nemám co dodat, rád vyslechnu kolegy. Děkuji, pane Tavarisi. Jak jste řekl, nemám žádné námitky, ale naopak jsem spoluautorem a také spolu podepíši ty pracovní dokumenty, protože jedná se o určité e, pochyby, co se týče ústavy, základní rámec práv, eh, pravomoci vlády, eh, oddělení, eh, oddělení základních státních mocí, soudní, výkonné a zákonodárné a potom ty kardinální zákony a maďarská ústava. To znepokojení je vyjádřeno co nejobjektivněji Cestovní mapa vychází úzkostlivě a přesně z mandátu Evropského parlamentu. Ta práce ještě před námi, budeme na ní ještě pracovat. Poté, co proběhne delegace do Budapešti a seženeme tedy veškeré další informace, které nám umožní pracovat do hloubky na tomto tématu. Jistě se najde další látka k diskusi, ale teď myslím, že bude dobrá příležitost otevřít prostor pro eh, poslance a jako první dám slovo panu Engelemu. Thank you, Mr. Chairman, and, um... Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám oběma za vypracování druhého pracovního dokumentu, který stejně jako první uvádí řadu oblastí, které mohou být potenciálně problematické, co se týče základní maďarské platné právní úpravy. Já mám celou řadu poznámek eh, k tomu obsahu. Mohlo by to znít skoro jako odpovědi, ale chci také říci, že aby tento dokument byl objektivní, skutečně objektivní, Potenciální problém je třeba hodnotit pomocí potenciálních porovnání. A to udělám ve čtyřech oblastech. Za prvé jde o prolétnutí textu ústavy bez široké veřejné debaty v Maďarsku, ke které moc nedošlo pro, promiňte, um, um, ke které došlo uh, a předtím, než byl ten uh, finální text vypracován, tak uh, skutečně bylo obdrženo mnoho připomínek a vstupu. Ale i bez toho je třeba říci, že ústavní orgány v jakémkoliv státě a je to parlament a kdyby parlament eh, se proti něčemu postavil, tak ta ústava nevznikla. nevznikne. Takže už sama skutečnost, že parlament tuto ústavu odhlasoval, to je třeba vzít v úvahu. A předtím, než ústava byla schválena, došlo tedy k široké veřejné debatě na téma tedy té nové ústavy. Za druhé, ten aspekt kardinálních zákonů. Ano, tady by mohl být problém a jistě o tom budeme hovořit i příští týden. Jedná se o to, co vlastně upravují. Já nespatřuji problém ani v těch mnoha odkazech na zákony v té ústavě je, eh, jde o to, že to jsou kardinální zákony se zvláštními většinami, ale když se podíváme na ústavu u nás, tak mnoho otázek je delegováno na úpravu pro zákony, protože v ústava je taková základní charta, která nemůže upravovat všechno, takže řadu e, otázek prostě e, delegujeme na e, jednotlivé zákony, to je přirozené. A potom, pane předsedo, co se týče ústavního soudu a jeho práva na přeskoumávání já, když jsem studoval belgické ústavní právo po federalizaci státu v roce 1993-1994, tak Belgický arbitrážní soud dostal za úkol eh, zhodnotit tři články ústavy. Jeden se týkal rovnosti občanů před zákonem, jeden se týkal svobodu na vzdělání, svobodě vzdělá, svobody vzdělávání a potom ještě tam byl třetí, na ten si nespomínám. Je to pouhý jeden příklad z asi mnoha, který může ilustrovat to, že ten potenciál přehodnocovat, jak soud může přehodnocovat a jakým způsobem to činí, skutečně eh, je předmětem eh, značných odlišností mezi členskými státy. A pakliže se Maďaři přiklonili k tomuto přístupu k řešení této otázky, tak já na tom nespatřuji nic sporného v zásadě. A potom eh, poslední věc, pane předsedo, a to mě přivádí nakonec asi k takovému vlastně jednoduchému návrhu. Rozpočet a absolutní suverenita maďarského parlamentu eh, při rozhodování o rozpočtu. My v tomto parlamentu jsme poměrně nedávno rozhodli, že národní suverenita rozpočtů již neexistuje. Žádný národní parlament, jakmile bude platit fiskální kompakt, nebude plnoprávným suverénem v oblasti svého národního rozpočtu, jako tomu bylo v minulosti. V Německu, před, když se fungovalo ještě před, tím, před platností fiskálního kompaktu, tak jsme měli takzvanou finanční ústavu v Německu, která stanovovala, stanovila, ku příkladu, že deficit, deficit nebo schodek v rozpočtu nesmí převýšit investice. A nyní je možné, že ústavní soud eh, v Německu bude moci změnit, anebo eh, prohlásí za protizákonný rozpočet, který by nerespektoval toto ustanovení. Takže nejenom, že Maďarsko má právo si vytvořit orgán, který má rozhodovat a může rozhodovat o tom, jak má vypadat rozpočet, ale mimo to, ze vším, co teď tady vymýšlíme a vytváříme a podle mého názoru to i zcela chybně nazýváme fiskální unii a rozpočtovou unii, vytváříme vlastně eh, takový deficit suverenity národních eh, parlamentů nad národními rozpočty a jestli Maďarsko v tomto směru eh, vytváří jakýsi jak, jakousi předběžnou, eh, předběžnou ránu proti tomuto, nebo předběžný útok proti tomuto, předběžnou obranu proti těmto krokům, tak eh, myslím, pane předsedo, nemůžeme ohrožovat parlamentní suverenitu rozpočtu. Děkuji. Ano, vezmeme to si to návrhy Jistě toto není nějaké téma, kde bychom měli předbíhat mm, výsledky nebo vůbec závěry, protože nás čeká ještě hodně práce. Je to záležitost, kde se musíme v podstatě celé problému. V podstatě mm, je důležité, abychom se podívali na to, jak budeme postupovat v těchto jednotlivých bodech, ten pracovní návrh pracovního dokumentu, jak se to tam začlení a tak dále. Nesmíme zapomínat ovšem na tyto argumenty a zároveň, abychom udrželi určitou tu časovou linii našeho dnešního odpoledne. Paní Galam a slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo. Dvě krátké připomínky. Pouze do zápisu, já nebudu zacházet do podrobností. Jistě to jsou věci, které se budou ještě dále analyzovat. Určitou zpětnou vazbu očekáváme i písemně, neměli jsme zatím čas se věnovat detailům. Jedna věc, to jsou ty kardinální zákony, ty hlavní, primární zákony. V podstatě žádné další zákony tohoto <laughs> typu už u nás neexistují po té nové ústavě. Počet těchto zákonů dokonce se snížil po do okamžiku přijetí nové ústavy nikdo nespochybňoval tato kardinální práva. Nikdy se to nespochybňovalo, nikdy to nepředstavovalo problém a já proto nechápu, proč najednou by to měl být jaký si problém, protože v podstatě ten počet těchto zákonů je v podstatě téměř stejný mm, jako v tom období změn, když to, národ, když to mezinárodní orgány navrhovaly, tak abychom zajistili právní jistotu, která proto je, je tam potřebná určitá garance právní jistoty. Počet těchto zákonů, kardinálních zákonů, v podstatě se nezvýšil. Nezměnil počet. Dra- druhá věc. že tam není explicitně zmíněno zrušení trestu smrti. To je rozhodnutí ústavního soudu. Tento rozsudek ústavního soudu je platným rozsudkem, zůstane v platnosti, je to v naší ústavě plus různé mezinárodní dohody, které Maďarsko podepsalo v tomto ohledu. V ústavě se hovoří jasně o tom, že Maďarsko musí plnit všechny závazky vyplývající z mezinárodních smluv v tomto ohledu a mezinárodního práva. A dále je to tam ta nemožnost snížit trest do životního odnětí svobody. podstatě více než 900 tisíc lidí u nás požádalo o tuto možnost, o, právě o tento článek a jeho za, začlenění do naší ústavy, čili to požadovala veřejnost. Samozřejmě, že jsou zde ještě věci, které požadují objasnění. Je tam mnoho věcí, které jsou nejasné a jistě předpokládám, že ještě budeme mít možnost o tom hovořit a i písemně získáme reakce. Pouze, paní Kina Gál, pouze několik věcí, příští týden ještě bude možno samozřejmě e, Ovšem mě překvapuje, že Benátská komise kritizuje počet těch zákonů. Jako, to si myslím, že není hlavní systém. Daňový systém. To je e, zásadní problém, protože v podstatě mm, je to někde na půl cesty mezi těmito e, kardinálními zákony. A pokud příští vláda nebude mít dvotřetinovou většinu, tak nebude mít tu svobodu, podobně jako v jiných zemích, to znamená svobodu pro naši vládu dělat rozhodnutí v penzijních systémech, rodinných politikách, zdaňování a tak dále. Kardinální práva to jsou, pra, to jsou práva, kde potřebujeme dvotřetinovou většinu vlády, aby mohl dojít ke změně toho zákon. To je jedna věc. A další záležitost, ty veřejné konzultace jsou zde určitá čísla, no ovšem, když se podíváme na tu otázku, kterou jsme zač- eh, rozeslali a na skutečný obsah naší ústavy, tak je tam velice malé překrytí nikdy v podstatě nebylo jasné, co se stalo s tímto dotazníkem, v podstatě jsme neviděli vůbec žádné výsledky a tak dále. Když se zeptáte organizací a vůbec občanů na kvalitu tohoto veřejn, této veřejné Eh, konzultace, na statistika a tak dále, tak získáte opravdu takový velice mm, zmatený obrázek. Ovšem, já si myslím, že příští týden budeme mít ještě možnost tomu dělat. Paní Berziát, prosím, máte slovo? Ano, děkuji za slovo, pane předsedu. Ta rozpráva, kterou vedeme dneska, neměli bychom se mílit, neměli bychom udělat to, co nás čeká příští týden, překrývat nějak tuto práci. Měli bychom spíše se podívat na to a odpovědět si na otázku, zda souhlasíme s tímto pracovním dokumentem, který zde před námi leží. Naši maďarští kolegové, naši přátelé by měli se věnovat teda spíše Eh, tomuto směru. Já bych ráda poděkovala za kvalitu. To přesně tak, vážená paní kolegyně, to je přesně to, co jsem říkala, říká pan předseda. Ano, všem já jsem si vyslechla několik těch vystoupení a proto mám určité otazníky, dokonce i ohledně rozpravy, kterou vedeme a objektu rozpravy, kterou vedeme dnes. Ty dokumenty, ano, velice mm, opatrně mm, jsou napsány, určité otázky z toho vyplývají pro naši další práci, která čeká příští týden. Pouze dvě poznámky a jedna žádost. Zda jsem pochopila správně pana kolegu Tavaréše, on v podstatě těžil z toho, že měl určité informace mm, o těchto zákonů přeložené, asi v angličtině předpokládám. Asi bylo dobré, aby celá delegace měla možnost se podívat na, na stejné dokumenty, protože jinak mm, nejsme ve stejné situaci, nebudeme mít přístup ke stejné dokumentaci a čeká nás ta práce příští týden, čili to by bylo dobré. Měli bychom poté možnost eh, reagovat i na ty následné aktivity. Já bych si přála pracovat ještě na jiných aspektech, o kterých se zde nehovořilo. Ovšem, mm, v podstatě ten text jsme neměli k dispozici. My prostě nemůžeme pracovat, pokud nemáme stejné texty k dispozici. Neměli jsme ten maďarský text. Mě opravdu mě líto. Mám vůbec už problémy s angličtinou, na to s maďarštinou. Já jsem opravdu francouzská až do mm, dře, čili skutečně ne, nemůžu zde v těchto jazycích pracovat. Mám dvě problematické záležitosti, které mě velice trápí. Jednak je to rovný přístup k vzdělávání. Zde proběhla reforma, mm, vyvolala, která vyvolala rovněž určité otázky, otazníky, proto bych se zeptala, jak to vypadá. Byla bych ráda, aby to bylo zmíněno a dále sociální práva a změny, které mm, jsme zde viděli v pracovně právní legislativě, pokud jsem to správně pochopila, ten kalendář, harmonogram mm, příští týden mm, by nám měl umožnit i setkání s organizacemi odborovými, Myslím si, že to je důležité, protože ano, my jsme výborem libe, to je sice pravda, ovšem rovněž nám nesmírně leží na srdci neoddělitelnost základních práv, protože základní práva to neznamená jenom civilní a politická práva, ale zároveň hospodářsko, sociální, kulturní práva, čili to je eh, široká oblast a mm, to opravdu tím bych omezila své příspěvky k tomuto tématu. Děkujeme, paní Sipel. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem, kteří pracovali na těchto dokumentech a příští týden jedou do Maďarska. Je důležité, že si celou záležitost znovu prostudují ještě na místě. Je dobré, abychom měli věcný základ pro to naše projednávání tohoto debatu. Tématu dnešní debata tedy má ukázat, zda jsme spokojeni, spokojeni s tím pracovním dokumentem. Já s ním mohu pouze souhlasit, ale také to ukazuje, jak obtížné jsou debaty, pokud zajdou do detailů. A to proto, že nesmíme prověřovat pouze jednotlivé aspekty, jednotlivé elementy, jednotlivé pasáže z textu. Často totiž v médiích tomu to tak bývalo, ale ono to nestačí. Nestačí se podívat na jednotlivé články ústavy. Je třeba to vždy vidět v širším kontextu, v kontextu ústavy jako celku. A pak se k tomu ještě podávají ty další záležitosti, o kterých v souvislosti s Maďarskem hovoříme. Já myslím dále, že tou tématou se potáhne jedna červená linie, a to je otázka e, právnosti. A potom ta otázka, zda to, co se děje podle práva, je vždy správné. Máme usnesení parlamentu, rozhodnutí parlamentu, parlamentu jsou demokratické systémy, to nemůžeme spochybňovat jako takové. Na druhé straně může docházet ke chybám a bylo to tady již řečeno, například u statistik. Ten, kdo je píše, může si sám určovat, jak budou vypadat a ten doklade otázky tím v podstatě již ovlivňuje odpovědi. Je to tedy velice obtížné téma Musíme to opravdu velmi dobře zvážit a myslím si, že kolegyně a kolegové, kteří se tomu věnují, mají před sebou ještě velký kus práce. Ale e, mám pocit, že počet e, e, příčastníků v sále není důkazem toho, že by to téma bylo nezajímavé. Souvisí to s tím, že je čtvrtek odpoledne a já doufám, že ten zájem na výboru o toto téma je velký a že se tomu výbor bude věnovat s plným nasazením. Myslím si, že toto téma nám pomůže i s naší prací u, na jiných tématech, ale na druhou stranu doufám, že takovýchto témat příliš mnoho nebude. Děkuji za slovo. Hmm, jsem zmatená, opravdu teda nevím, budeme to tady analyzovat, řešit eh, těch 27 ústav všech členských států 27, teda mm, budeme mít nějaký mandát, který nás k tomu oprávní, to bude úžasné intelektuální cvičení, to by mě nesmírně potěšilo. Já jsem akademička, jsem právnička, Ovšem najednou mám pocit, že jde pouze o Maďarsko. A pokud je tomu tak, tak nechápu legitimnost tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí, z čeho vyplývá toto cvičení, je právní stát, nebo ta zásada je právní stát. To je ale procesní prvek možná nebudu souhlasit s nějakými těmi hm, podstatnými záležitostmi v těchto procesních dokumentech. V těchto dokumentech ovšem z procesního hlediska pravidla, zákony musí být předvědatelné, musí být jasné, musí být eh, jisté. Pan předseda sám řekl, že ta delegace, která čeká do Budapešti, jak si je v takovém váku, když se podíváme na procesní práva, které má Evropský parlament v tomto ohledu. Proto je důležité zjistit, pokud Evropská unie bude chtít instruovat eh, Maďarsko v oblasti právního státu, prosím, rádi se poučíme. Ovšem, ukažte nám uveďte, mm, ukažte nám ten správný příklad a řekněte, jak je právní základ tohoto cvičení. Ano, dnešní cvičení, dobře, máme pracovní dokument před sebou a příště, příští týden to bude ad hoc delegace do Budapešti. A proč? Proč Maďarsko? Proč tyto otázky? Ano, budeme věnovat pozornost i eh, například otázkám těch pracovníků, kteří pracují někde u pásu za 200 eur měsíčně v nadnárodních společnostech. To jsem ráda, že tomu se budeme rovněž věnovat, to je dobře, to je další téma. Ovšem, nějaké odůvodnění, proč zrovna těmto oblastem věnuje pozornost. A načasování. To skutečně rovněž není úplně košer. 28. září, dámy a pánové, to je černý den v naší historii. Přes šesti lety totiž došlo k tomu obrovskému násilí ze strany policie na ulicích, v ulicích Budapešti a stovky občanů byly brutálně eh, postiženi policií, stovky lidí, nevinných občanů, skončilo ve vězení vládou, která je zde zastoupená vlastně ve vedení tohoto našeho výboru, paní Gens. Bylo by úžasné, abychom v tento den konečně slyšeli o nějakou omluvu, protože beztrestnost, promiňte, pane předsedo, ne, toto není téma dnešní rozpravy, o tom hovoříte vždycky, paní kolegyně, vždycky, vždycky. Vždycky o tom hovoříte. Ano, pane předsedo, ovšem žádná omluva zatím nezazněla. Ža- vidím tady bezresnou. Ovšem toto není, toto není tématem dnešně. Proč ne, pane předsedo? Vždyť to jsou zásadní věci. Vy hovoříte, říká pan předseda o právní statu. Evropský parlament nám dal mandát, našemu výboru vyslal delegaci do Maďarska. Pokud se rozhodneme demokraticky, většinou, a k tomu došlo, vyslat delegaci podívat se, řekněme, do Velké Británie, do Irska, do Polska, do Španělska, do Německa na ústavní záležitost, tak prostě ta delegace proběhne. Tato mise byla vyslána do Maďarska proto, že jsme my, jakožto Evropský parlament demokraticky rozhodli o této delegaci. Je to ad hoc delegace. Přesně tak, je to souladu s naším uh, řádem, to znamená, um, víme, že ty běžné eh, delegace, prostě nebo delegace, které by tím řádným způsobem, nemůžeme nějaké replikovat i v tomto případě ad hoc delegaci. Toto všechno musíme si v potaz a podle mě to je v pořádku a my máme splnit určité cíle, které jsme si stanovili. My zde nepředjímáme eh, delega- eh, rozhovory, které proběhnou v Maďarsku, ale snažíme se na pomoci průběhu těchto delegací, pro těchto jednání. Pane předsedo, nejde o politiku, jde o lidská práva. Pan předseda? Tento pracovní dokument je něco, na čem se dohodli členové našeho výboru. Lipe měl by nám pomoci snad při přípravě té konečné závěrečné zprávy, kterou by měla delegace připravit. Zpravodaj rovněž paní McIntyre má závěrečné slovo ještě, než se vrátíme, než se obrátíme na zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat vám a kolegovi Tvarsovi za práci na přípravě tohoto dokumentu. Velmi užitečný. Jsem si vědoma toho, že bychom neměli vy... tedy nějakým způsobem předjímat závěry, takže pojedeme do Maďarska, schromáždíme skutečnosti a nebudeme o tom hovořit, než ty skutečnosti si zjistíme. I v tom dokumentu jsou tedy fakta nabídnuta k interpretaci a ke spochybnění a já chápu, že různí lidé, kteří s námi budou v Maďarsku hovořit, je budou také různě vykládat a spochybní i informace v tom pracovním dokumentu. Takže je velice užitečné že se na tyto věci můžeme zaširoka zaměřit. Já jsem si vědoma, že je nezbytné vést otevřený a upřímný dialog s maďarskou vládou a musíme postupovat v duchu dobré vůle, chceme-li dosáhnout optimálního výsledku. Vím, že musíme počkat s posouzením poté, než, do té doby, než schromáždíme veškeré skutečnosti, vyhnout se politikaření a musíme si také dát pozor, abychom neporušovali suverenitu členských států. Toho jsme si všichni vědomi. Takže jeďme do Maďarska, vraťme se a potom o tom uh, hovořme. Já sama jsem ze země, která je hrdá na to, že nemá psanou ústavu. Takže co se týče ústavy, jsou v každé zemi jiné a na, ani na to nesmíme v debatách zapomínat. Děkuji. Ano, je to otázka principu, ale všechny naše, všechna naše právní uspořádání, právní řády, včetně e, ústav e, jsou e, vlastně vázána základními ustanoveními, Lisabonskou smlouvou i Evropskou chartou lidských práv. O tom to všechno je. Všechny členské státy, včetně vašeho a mého, jsou tím vázány závazným právem Evropské unie. A sem spadá i Evropská charta základních lidských práv, práv a prvními články smlouvy, které zakotvují principy právního státu a zastupitelské demokracie. O to zde především běží. To je přesně ten předmět a ta otázka, kterou jedeme řešit nebo zkoumat do Budapešti. Někteří z nás se účastní této delegace, ale teď tedy má slovo zpět pan Tavares, aby uzavřel. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům a stínovým zpravodajům, ale děkuji především kolegům z Maďarska. Vy máte mnohem více informací o tom, co se děje. Především proto, že ovládáte jazyk, tak víte více než my, ale vaše pomoc je vítána a v některých případech velmi Eh, užitečná. Já jsem si vše zapsal a budu se snažit veškeré poznámky zapracovat do naší práce. Padlo několik důležitých bodů a já se pokusím vyjádřit k některým z nich. Eh, děkuji kolegovi Englovi k tomu, co řekl. Co se týče eh, fiskálního kompaktu a jestli je porušením rozpočtové suverenity všech národních parlamentu. Já si myslím, že fiskální kompakt není evropskou smlouvou. Já sám jsem vyjádřil pochybnosti o tom, jestli eh, porušuje ústavu mé země a její rozpočtovou suverenitu, výlučná práva našeho parlamentu. Proto také fiskální kompakt není předmětem našeho pracovního dokumentu a nakonec fiskální kompakt ještě neplatí, takže o něm nebudeme ani uvažovat. Ale je to důležitá věc. Co se týče kardinálních zákonů, eh, přivítal jsem eh, vyjádření všech kolegů v tomto směru, nebo obou kolegů. možná, že problematičtější je, eh, než přijímání kardinálních zákonů je eh, jejich schvalování najednou, vlastně paralelně s ústavou. Já nechci předjímat žádný závěr na toto téma, ale možná, že to bude jedna z důležitých otázek. Potom informace, která se týká těch různých dotazníků a toho té veřejné debaty, která proběhla. Tady se eh, kolegové nebo kolegyně neschodují, ale zapsal jsem si oba dva názory. Kdybyste mi je chtěli poslat písemně, tak je zapracuji i do dokumentu. Otázky a požadavky kolegyně Verže jsou velice rozumné. Přeložené verze, s nimiž pracujeme, jsou stejné jako to, co má k dispozici komise a sekretariát může tyto přeložené verze kolegům předat. Je důležité, abychom všichni vycházeli ze stejného textového základu při naší práci. A otázce těch pracovních dokumentů ještě proběhnou schůzky, po té, co se vrátíme z Budapešti, tak si znovu tak se znovu vlastně dohodneme na tématech těch pracovních dokumentů a poznamenala jsem to, co jste říkala o pracovním právu a vzdělávání. Pravidlo vždycky je takové, že jedna politická skupina dostane jeden pracovní dokument, takže si budeme muset vybrat. A tyto pracovní dokument, jestli s tím všichni budete souhlasit, možná mohou eh, fungovat jako základ pro žádosti směrem k ostatním výborům, třeba výboru pro zaměstnanost a dalším. A závěrem nejde o to, že na základě této zprávy bychom chtěli přeskoumávat 27 eh, ústav členských států, ale máme mandát přeskoumávat nedávné změny v ústavním právu Maďarska. Ten mandát, který máme, vychází ze stejné parlamentní suverenity, kterou má i maďarský parlament. Národní suverenita, jak řekla kolegyně McIntyre, nesmí být porušována. A i my máme suverenitu zde, proto jsme také byli voleni všichni poslanci Evropského parlamentu tím, že jsou poslanci samozřejmě uznávají parlamentní suverenitu Evropského parlamentu a jedním z našich úkolů je také přeskoumávat a ověřovat eh, i Evropskou unii jako takovou. A ta eh, evropská suverenita je jakýmsi, eh, jakýmsi dopracováním té národní suverenity členských států. Takže abych se nepouštěl do metafyzických úvah, děkuji všem kolegům za vyjádření. A rád bych doplnil, že naše delegace příští týden eh, bude misí eh, pro zjišťování skutečností. To je třeba říci, to bude naším úkolem v Maďarsku. A myslím, že to snad mluví samo za sebe. Eh, každý s tím takto počítá. Děkuji vám. Děkuji, pane Tavarise. Děkuji všem, kteří se účastnili práce na tomto pracovním dokumentu. Ta práce ještě trvá. Někteří z nás budou účastní mise do Budapešti za počátkem příštího týdne. My celý výbor budeme informovat eh, přes našeho zpravodaje. Děkuji všem a tím končí naše zasedání. Těším se na shledání příště.